Dear colleagues, um, my apologies. Drazí kolegové, odmítám se, eh, se za naše spoždění, eh, s kterým začínáme dnes odpoledne. Přeji vám všem krásné odpoledne, dámy a pánové, je mi potěšením přivítat vás na tomto slyšení k tématu prevence a boj proti radikalizaci a násilnému extremismu. Několikrát se to posunovalo a jsem velice rád, že konečně došlo k uskutečnění tohoto slyšení k tak významnému tématu s nedávnými teroristickými útoky v některých členských státech. Tisíce mladých Evropanů, kteří v minulých letech Eh, se stali zahraničními bojovníky a připojili se k teroristům v Syrii a v Iráku a eh, bujení teroristické propagandy online, online v tomto kontextu hraje téma prevence a boje proti násilné radikalizaci velmi významné. Evropský, par, pod, Evropský parlament před vedení, pod vedením paní Daty schválil před rokem 3. listopadu 2015 usnesení, eh, s názvem Prevence radikalizace a rekrutování evropských občanů teroristickými organizacemi. A toto slyšení by mělo zmapovat situaci, jakým způsobem byla schválena doporučení realizována. A e, proto se podíváme detailně na to, jak nám budou vysvětlovat praktici tyto záležitosti, jakým výzvám čelí, zejména v oblasti radikalizace v našich vězeních a v našich justičních systémech. Dostáváme se k první sekci, což je zmapování situace. A rád bych e, připomněl kolegům, že toto zasedání je webstreamované a doufám, že ještě někteří kolegové se k nám připojí. E, v první sekci se podíváme na to usnesení o radikalizaci z roku 2015 a co se stalo od té doby co parlament schválil. Usnesení jsem velice rád, že tady máme mezi námi především paní zpravodajku, paní Daty ale také znovu mezi námi vítám během dvou dnů pana komisaře Kinga. Eh, velice srdečně vítám komisař odpovědný za bezpečnost nejprve. Dám slovo paní zpravodajce eh, eh, zprávy o radikalizaci na 10 minut. Paní Daty, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo, děkuji, drahý Klóde. Pane komisaři, drazí kolegové, nejprve jsem chtěla poděkovat všem účastníkům za, jich, za to, že přišli na toto slyšení, že přijeli mezi nám a hlavně děkuji přednášejícím, že se s námi podělí o své expertízy Hm, v roce 2015 parlament schválil usnesení o radikalizaci eh, a rekrutování evropských občanů teroristickými skupinami. Toto usnesení bylo přijato velikou většinou parlamentu díky dobré spolupráci. Musím říct, že mý kolegové stínoví zpravodajové ve velmi brutálním kontextu tehdy velmi úsilně pracovali. O, my jsme zpracovali tu zprávu po útoku na Charlie Hebdo a atentátu v Paříži ledvín 2015 a několik dnů po útoku 13. listopadu 2015, kde zemřelo 130 lidí a kde byla další stovka lidí zraněných a stále ještě až dodnes někteří jsou v nemocnici. My, evropští poslanci jsme chtěli dostat naší odpovědnosti a chtěli jsme přijmout celou řadu opatření pro posílení bezpečnosti evropských občanů, ehm, tak, aby k takovému atentátu už nemohlo dojít. Ráda bych v této souvislosti připomněla, že na evropské úrovni se méně vědělo o průkopnické činnosti v politické práci pro schválení tohoto opatření, které se obíralo správným směrem pro zvětšení bezpečnosti. 25. listopadu 2015, ledna 2015 se vezvaly komise a členské státy, aby eh, aby zintenzivnili boj proti terorismu eh, zavedením příslušných nástrojů. Dále také odpovědnost uší spolupráce justičních orgánů a také eh, zmapování situace ve vězeních a nebezpečí radikalizace, roli vzdělávání v, v prevenci Eh, systematická kontrola na vnější hranici Evropské unie, boj proti financování terorismu, transparentnost financování eh, ze strany eh, zemí Perského zálivu. Ana Gomez se tady velice zasloužila o zpracování této oblasti. Je to nesmírně důležité. Mohu vám říci, že rok poté zjišťujeme, že tyto teroristické atentáty a teroristické organizace, zejména asociace, organizace, které mm, eh, mm, získávají lidi pro radikalizaci, by byly ještě četnější, kdyby jim nebyly utnuty ty finanční toky a zejména ze strany určitých zemí Perského zálivu. Bohužel ale ještě fungují. Eh, myslím si, že náš boj proti terorismu a proti Daeši Eh, už začíná nést své první plody navzdory tom, té strašné situaci, kterou vidíme třeba v Mosulu, eh, v Iraku, kde vidíme, že válka proti Daeši rozhodně ještě nebyla vyhrána v roce 2016 se bolestně ukázalo, eh, že je třeba pracovat dál, aby tato barbarství už se neopakovalo. Zbývá tedy ještě mnohé učinit, učinit tak, aby Evropská unie eh, spíše mm, zatím se dostává do situací, kdy musí reagovat místo toho, aby eh, působila preventivně ale my si nemůžeme dovolit, abychom teprve pak až reagovali na strašlivé atentáty. Proto je extrémně významná spolupráce mezi jednotlivými členskými státy. Vidíme, že hrozba ohrožení se zvyšuje každý den a žádný členský stát si nemůže dovolit eh, chovat se laxně tváří v tvář tomuto barbarství. A hlavně eh, nemůžeme eh, projevit nějakou slabinu vůči těmto teroristickým organizacím, eh, které tak kazí a ničí naši mládež. Proto, ale je třeba, abychom také zmapovali úspěchy, kterého jsme dosáhli v posledním roce, ale také je třeba konstatovat, co všechno je třeba ještě udělat. Experti, které, kteří dnes přijeli, nám jistě pomohou Eh, protože nám řeknou něco o prevenci radikalizace ve vězení, o eh, jevech radikalismu na internetu. Děkuji jim a mám radost toho, že můžeme znovu spolupracovat. Eh, také tobě, drahý pane komisaři, děkuji za tvou pomoc Eh, víte, že pan komisař má ve svém portfoliu bezpečnost na starosti a často chodí do Evropského parlamentu a je nám vždy k dispozici. Také děkuji za přítomnost radě, když zástupce Evropské rady dorazí o něco později. Já někdy tedy eh, mám pocit, že Evropská rada je méně angažována, než jak by to mělo být. Ale Uvědomujeme si, že některé členské státy ještě tady nejsou, ne, tak inten, ne, nepostupují tak intenzivně, jak bychom si přáli. Je třeba, aby každý členský stát si uvědomil svou odpovědnost, protože všechny členské státy čelí stejnému nebezpečí. Netýká se to jenom některých z nich. Pro všechna předsednictví Evropské rady bude boj proti terorismu a zejména prevence radikalizace bude nejvýznamnějším tématem, protože radikalizace je strašně nebezpečné téma. Ta nemusí vést nutným způsobem k terorismu. Ale O tom jistě budeme hovořit. Radikalizace e, může přispět k terorismu, protože e, takovým či onakým způsobem vede ke zvýšené kriminalizace, proto je tady nutná prevence. E, hovo, také slyšíme, že se zvyšuje nebezpečí atentátů v Evropě nejenom díky návratu zahraničních bojovníků, ale také proto, že boj je daleko komplikovanější. E, Mm, eh, radikalizovaní jedinci vytvářejí buňky a sledují eh, instrukce, chovají se podle instrukcí skupin, které je rekrutovaly. A je, každý den vidíme, že Například strašný atentát v Nis ukázal tento nový terorismu, takzvaný low cost, eh, nízkonákladový. Eh, všechno to eh, nás nutí k tomu, abychom zůstali bdělí v jakémkoliv okamžiku. Angažovanost, které jsme se chopili jako evropští poslanci, zůstává. Nemůžeme si dovolit polevit v pozornosti. Jednali jsme v dubnu minulého roku o PNR čili o předávání osobních údajů cestujících, aby tento systém mohl být operační. A 13. listopadu 2015 v Paříži viděli jsme, že tam došlo k infiltraci do Evropy, protože vnější hranice evropská nebyla dostatečným způsobem dobře střežena a proto mohli přijít lidi s falešnými doklady, protože nefungovaly biometrické údaje nebo kontrola biometrických údajů. A e, nebo spousta jich přišla bez jakéhokoliv kontroly. E, moje kolegyně Monika Holmajerová vykonala vynikající práci týkající se směrnice kontroly terorismu, která e, také zapracovala elementy z naší zprávy. Mezi jinými návrhy, které jsou v této zprávě například modifikace šengenského kodexu, abychom mohli systematičtěji kontrolovat šengenskou hranici. Já mám velkou důvěru ve spolupráci se svými kolegy, abychom mohli z co možná nejkratší době ukončit práci nad tímto tématem eh, pro ty, kteří nás eventuálně sledují po internetu nebo ve vězení, víte, že na Google došlo eh, k různým nahrávkám, ale také víte, že se eh, objevují na internetu velice silné hrozby. Hmm. Čili v boji proti radikalizaci online bylo 230 milionů účtů pozastaveno eh, v první polovině roku 2016, takže vidíte, že když je třeba, aby se ta práce dělala, tak se dělá. Ale internet zůstává privilegovaným místem pro rekrutování mm, bojovníků ze strany teroristických skupin. Co se týče komise, ta eh, zahájila akci, fóra a zahájila diskuse, která, která, eh, které umožnily vypracování konkrétních opatření a druhé zasedání bude organizováno 8. prosince ale myslím si, že to budete moci upřesnit vy. Co se týče radikalizace ve vězeních, musím říci, Eh, že tady tedy jsme ve velmi špatné situaci. Situace v určitých evropských věznicích je explozivní a eh, podmínky vězení v Evropě jsou opravdu nedostatečné. Když se podíváme na situaci, eh, je třeba, aby mapovali situaci v jednotlivých vězeních. My jsme se snažili ptát se všech členských států na konkrétní situaci u nich a snažíme se z toho odvodit konkrétní prostředky. Je důležité, aby i vězení a vězenská služba se účastnila boje proti radikalizaci ve vězení. Není možné eh, je nechat, jak si dělat jim jejich, nechat je, přenechat je propagandě ve věznicích a nechat to jenom vězenské službě, která je naprosto přetížena. Co se týče deradikalizace, existují programy jako například v Dánsku, který nefunguje tak špatně. Ve Francii už rok skoro dva roky mm, byly, byly eh, vyvinuty programy, ale ani jeden z nich ještě nebyl uveden do praxe. Eh, jaký je program deradikalizace, jaká je koncepce, jaký jsou aktéři a jaký je profil jedinců, eh, kterých se tento který, program radikalizace týká. Já si nemyslím, že ten nejradikalizovanější ten největší, nejvíc zradikalizovaný by měl zrovna chuť eh, se účastnit nějakého dera, deradikalizačního programu. A takže, dámy a pánové, drazí kolegové, nebudu um, tady ještě dlouho hovořit. Eh, myslím si, že výměna názoru dnes podnítí dynamickou práci v našem parlamentu. Děkuji všem expertům, děkuji našemu výboru LIBE, který se zaobírá tímto tématem a vždycky, když se chápeme našich iniciativ, náš předseda Klot nás vždycky výborně podporí, podpoří v našem úsilí. Děkuji mnohokrát. Uh, um, Děkujeme. Děkujeme, paní Daty. Ještě předtím, než bude hovořit komisař, tak chci říci, že tady ty osvědčené praktiky, to je téma zcela stěžení, protože to, o co jde tady v této zprávě, eh, to není pouze jen nějaká taková ta klasická legislativa eh, pro oblast internetu či vězenství. Eh, tady jde opravdu o velmi komplexní téma, eh, pokrývající osvědčené praktiky, které jsou v podstatě velmi odlišné ve své podstatě, protože jde o různé typy nástrojů. 5. se setkáme s s francouzským ministrem vnitra a rozhodně si myslím, že se musíme zabývat eh, otázkou eh, zahraničních bojovníků. A vy jste říkala, eh, paní Daty, že hodně jednáme, ale nezabýváme se prevencí. A to si myslím je něco, na co se musíme podívat, protože ty praktiky, eh, které jsou prováděny v různých státech, jsou velmi eh, rozdílné. Ale ještě předtím, než dám slovo panu komisaři, tak vy se samozřejmě uvedla už nějaká doporučení, ale v tuto chvíli chci říci, že je to oblast, ve které panuje hodně zoufalství. Tady Eh, jde o tak komplexní téma a eh, Pane Juliane, vy jste také říkal, že právě radikalizace je jedním z klíčových témat, proto si myslím, že v rámci toho portfolia je třeba ty věci propojit tak, aby to opravdu bylo koherentní a proto jsem i velmi rád, že jste k nám, přiš, k nám přišel a tímto vám předávám slovo. Děkuji vám za to, že jste mě pozvali na zasedání vašeho výboru eh, v souvislosti s tímto velmi důležitým usnesením, protože my jsme právě provedli jaksi velmi velmi komplexní revizi eh, tohoto usnesení. A co chci říci já? Eh, já se rozhodně chci věnovat tedy tomu boji s radikalizací, protože si myslím, že boj s radikalizací a eh, s tou intenzivní současnou propagandou jsou jedny z nejdůležitějších výzev, se kterými se teď potýkáme. A je to také boj, který musíme vyhrát, protože se nechceme vrátit do temnoty minulosti a opakovat vlastně ty stejné chyby. Eh, my, když jsme začali hovořit o radikalizaci, tak jsme ji propojovali, eh, propojovali s islámským eh, radikalismem a extremismem. V tuto chvíli už jsme jaksi některé Roky podnikly, ale taky víme, že eh, radikalizace není pouze islámský extremismus, protože eh, extrémní pravice je na vzestupu, kromě toho samozřejmě eh, také podporuje nenávistné projevy a diskriminace vychází samozřejmě z těch nacionalistických témat. A samozřejmě historie je také o tom ponaučit se z toho, co se stalo. To znamená opravdu ve chvíli, kdy jste na hraně, tak prostě se vrátím eh, správným eh, směrem. A ve chvíli, kdy eh, vlastně my čelíme takovýmto praktikám, tak musíme jednat. Například minulý týden se byl odsouzen k Eh, člověk, který zavraždil eh, Joe Coxovou, eh, člověka, který se snažil bojovat proti radikalizaci a byl taky zastáncem Evropské unie. No a co se stalo? Její vražda v podstatě byla využita také pro další eh, pravicovou eh, propagandu, extrémně pravicovou propagandu. To znamená, že tady nehovoříme pouze o džihadistech, hovoříme opravdu o extrémní pravici, která se, se snaží různá témata instrumentalizovat, využívat, manipulovat pro své zájmy. Já samozřejmě sdílím naprosto to, co bylo řečeno v souvislosti tedy s tou současnou situací a s eh, revizí současné eh, situace. S tím, co bylo řečeno, tak si myslím, nebo v souvislosti s tím, co bylo řečeno, tak si myslím, že vše, co bylo řečeno, je v souladu s těmi v, současně, v současné době platnými politikami. A proto se komise také eh, angažovala eh, v podstatě ve vytváření té sítě proti radikalizaci. Jejímž cílem je v podstatě jednat eh, s aktéry na místní úrovni a podporovat projekty, které budou mít opravdu reálný dopad. Kromě toho také jsme Eh, v úzké spolupráci se hlavními provozovateli mediálních služeb, tak abychom měli pod kontrolou co největší množství obsahu. Eh, ten, ta síť pro boj eh, s radikalizací je vlastně síť, která používá soft nástroje pro tvrdé výzvy. To znamená, my jsme se v tuto chvíli stali součástí opravdu velmi silné a těžké bitvy, ve které velkou úlohu hrají mladí lidé a eh, v tuto chvíli je třeba opravdu spolupracovat eh, s místními úřady. Víme, že právě mnoho lidí, mladých lidí, kteří se radikalizují, jsou lidé, kteří jsou protisystémoví eh, a chtějí bojovat s veřejnými institucemi. Mnoho členských států už vlastně přišlo se svými vlastními iniciativy, mají různá kontaktní místa a kromě toho mají také různé strategie prevence, o kterých se hovořilo na začátku toho tohoto měsíce během konference, která se věnovala tomuto tématu. A jsou to různé iniciativy, které Eh, v podstatě zahrnují eh, politiky a různé aktéry z různých eh, úrovní. A jsem si jistý, že o různých podrobnostech budeme ještě hovořit. Co se týče jak si této sítě, tak to je zcela zásadní. Její práce je zásadní, protože víme, že ti, kteří rekrutují nové bojovníky, se hodně zaměří právě na ty mladé lidi. A tady bych možná zdůraznil některé konkrétní plány, které se, nebo s pomocí níž se budeme snažit vlastně eh, propojit lidi, kteří chodí do různých vzdělávacích sportovních eh, spolků. Eh, samozřejmě je tady třeba zohlednit také riziko těch eh, zahraničních bojovníků, kteří se vracejí do svých eh, původních zemí a tam mohou dále provádět propagandu. A samozřejmě vše bude se také odvíjet od toho, jakým způsobem se bude vyvíjet situace v Iráku, v Syrii a tak dále. Někteří zahraniční bojovníci se už vrátili, někteří se budou vracet v budoucnosti a ne všichni, kteří se vracejí, samozřejmě mají v úmyslu nás nějakým způsobem poškozovat. Někteří z nich se eh, vrátí eh, zklamaní, eh, někteří se vrátí s různými přáními a vášněmi. V každém případě se na ně musíme podívat na to, kteří lidé se vrací a možná je také zapojit do našich projektů proti radikalizaci. V každém případě musíme zohledňovat jednotlivé Eh, lidí, kteří se vrací a okolnosti, za kterých se vrací. Protože víme, že někteří lidé, kteří se vrací, třeba nebojovali na bitevním poli. A co se týče toho, součte, toho současného právního rámce, tak eh, na základě toho současného právního rámce by eh, navracející se zahraniční bojovníci měli být posuzováni před soudy národních států. Ale nad rámec tohoto tady stojíme před dalšími i výzvami e, jako je například přístup e, k dětem, které vyrostly ve velmi radikálním e, prostředí, ale sami nebojovaly. Tady různé státy přicházejí opět s různými iniciativami a strategiemi. Kromě toho budeme, počítáme s tím, že budeme financovat různé programy reintegrace a tak dále. Mm, dále různé eh, programy pro oblast soudnictví, to znamená školení pro zaměstnance v vězeních, tak, aby uměli identifikovat rizika zavčasu, aby také přijímali eh, správná opatření, to znamená pro všechny Eh, součásti soudního systému, ať už to jsou eh, státní zástupci, eh, člen, členové probačních služeb, vězeňská služba a tak dále a tak dále. Všichni by měli dostat školení. Kromě toho samozřejmě mohu zmínit ještě neuvěřitelné množství dalších iniciativ a o některých z nich ještě uslyšíme. A jak eh, všichni víme, tak teroristické a extremistické organizace i nadále zneužívají internetu na to, aby šířili propagandu a aby radikalizovali eh, hlavně mladé lidi. A právě proto chci také poděkovat eh, Evropskému parlamentu za to, že přišel s novou iniciativou. Jejímž cílem je právě boj proti těmto radikalizujícím se iniciativám. To samozřejmě je třeba se podívat na to, co se šíří na internetu, ale eh, samozřejmě víme, že bez eh, poptávky by nebyla nabídka. To znamená, kdo je vlastně cílovou skupinou pro tyto eh, aktivity. To znamená, musíme bojovat proti těmto myšlenkám, musíme přijít s takzvanou antipropagandou a musíme samozřejmě co nejefektivnějším způsobem se podívat na to, jaké potřeby mají ty cílové skupiny právě těchto Eh, propagandistických iniciativ. A to znamená, musíme se podívat na inkluzi, vzdělávání, školení, e, pracovní trh a Evropská unie tady musí investovat peníze právě do té antipropagandy, ať už bude mít eh, eh, podobu záruky pro mladé nebo Erasmus+. E, některé z těch našich iniciativ už mají reálné dopady a reálné výsledky. A e, chci říci, že tady je zcela zásadní spolupráce s národními státy, s Europolem a ta spolupráce musí být udržitelná a trvalá. Eh, v, na začátku prosince se svým eh, kolegou eh, proběhne fórum, které se bude zabývat právě internetovými službami a médii a budeme se bavit o tom, jakým způsobem v podstatě zabránit tomu, aby ten vymazaný obsah z jedné stránky nebyl okamžitě přelit na stránku jinou. To znamená, jak se vyhnout tomuto. Kromě toho je třeba se také podívat na to, jak, eh, jakým způsobem se tedy podívat na ty alternativní hlasy. To znamená podívat se na to, jakým způsobem eh, zbytek občanské společnosti může na tyto aktivity eh, reagovat. Jak může občanská společnost sama se těmto tendencím postavit. To znamená, že vytvoříme také takzvané Center of Excellence, budeme vytvářet pracovní skupiny odborníků a další iniciativy, o kterých opět budeme více dopodrobná hovořit později. Já si myslím, že jsme jistě dosáhli určitého pokroku v boji proti radikalizaci, ale je třeba si uvědomit, že jde o dlouhodobý projekt, který si bude vyžadovat mnoho měsíců a let trpělivé práce. My se musíme postarat o to, že tyto iniciativy, které jsou tak důležité, budou v každém případě dobře financovány. A eh, jak říkám, i právě proto chceme, aby úzká spolupráce s Europolem a poskytovateli hlavních internetových služeb byla i nadále co nejužší. Mm, je třeba si uvědomit, že ta rizika, která k nám přicházejí ze strany extremistů, se neustále mění. A proto je třeba také neustále analyzovat mainstreamové eh, politiky a je třeba jednat rychle, protože ty výzvy, kterým čelíme se neustále, eh, kterým čelíme se neustále mění. Musíme vycházet ale z inkluze, musíme vycházet z principu solidarity, protože to je nejdůležitější. Děkuji. Děkuji vám mnohokrát. Jeden z klíčových aspektů ve zprávě paní Daty v prevenci a v potírání um, radikalizace na internetu je velmi komplexní, obtížné téma a je to Velmi důležité. Doufáme tedy, že dnešní experti nám pomůžou prohlédnout trošku eh, tu komplexnost protože jako parlament chceme zůstávat také eh, informováni o tom, co se aktuálně děje na komisi. Za to děkuji panu komisaři. Právě proto je slyšení tak důležité a rádi jsme si vyslechli, že i komise eh, na tom aktuálně pracuje. Takže teď přicházíme k panelu kde si vyslechneme experty, prvně Britton Smith, jestli bych vás mohl požádat přijít na pódium, eh, kdybyste laskavě se dostavil mezi nás. Britney Smith, Stefan de, Gry, de, de Adrian Charmé a Alexandr Ritzman, prosím. Um,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 Okay, um, Brittany, are you ready? Ten jste připravena? Dobře, kolegové. Nejprve bude hovořit paní Brittany Smith, která tady zastupuje Google a ona bude hovořit o výzvách, kterým čelí Google eh, při pojednávání eh, stránek s teroristickým obsahem, jak co se týče reakcí, tak operačních možností a co dělá eh, Google aby zamezil nepřátelským projevům online. Na 10 minut maximálně, prosím pěkně. Děkuji vám mnohokrát za to, že jste nás pozvali, abychom s vámi hovořili o tomto významném tématu. Využíváme rádi příležitosti, abychom vám představili naši práci, eh, včetně možností podělit se s vámi o to, jak bojujeme proti nenávistným projevům. Eh, vidíme, jak se zvyšuje násilí ve světě a my chceme být součástí řešení, eh, protože chceme dostat naší odpovědnosti a eventuálně odstraňovat obsah v případě, že je to nezbytné. Spolupracujeme s nevládními organizacemi a vládami, abychom lép, aby i oni lépe pochopili všechny ty záležitosti a jak my bychom mohli pomoci. V několika posledních let jsme už vedli tady velice konstruktivní dialog, který vedl k lepší spolupráci. Dnes bych ráda mm, vám vysvětlila, co jsme dělali online eh, Máme tady dva úkoly. Za prvé odstraňovat tedy eh, nepřístojný obsah a inovovat řešení eh, nepřátelských projevů eh, potřebujeme zahrnout vzdělávání, informace. Dnes se sdílí daleko více informací online Eh, daleko více eh, věcí se děje, než to, co vidíme na vysílancích programech v televizi. A vidíme, že celá řada lidí pracuje jako sami tvůrci, eh, vytváří mm, prostě obsahy, ale cokoliv si kdo vybere, Eh, YouTube umožňuje sdílet programy, které lidi vytvoří sami. Vznikají společenství, komunity, eh, lidi, kteří vytvářejí služby, ale vždycky tady bude taky možnost zneučí ze strany těch, kteří mají zlé úmysly. To znamená, ty úložné systémy jsou zcela zásadní. Pokud uživatel YouTube si myslí, že to video, které našel, jde proti pravidlům a, a našim striktním regulím, tak může toto video také označit. To znamená, že tady dochází k revizi pouze obsahu toho videa, ale také kontext, eh, v rámci něhož to video bylo nahráno do těchto úložních systémů. To znamená, ve chvíli, kdy ty pokyny budou eh, porušeny a my s tím budeme souhlasit, že došlo k porušení, tak bude to video okamžitě Eh, vymazáno. Eh, máme nulovou toleranci vůči všem videům, ve kterých je obsah ehm, který Eh, v podstatě nějakým způsobem souvisí s náborem eh, pro Daesh či eh, šíří nenávistné projevy. Všechny terorist, teroristické výzvy okamžitě mažeme. Kromě toho máme speciální vlaječku, po níž, s níž označíme všechna nebezpečná videa. Toto jsou vlaječky, jimž vždy při revizi dáváme přednost. Více jak 92 milionů videí bylo již odstraněno na základě této revize, kterou eh, pravidelně provádíme. Jsme velmi rychlí, eh, co se týče tedy odstraňování ehm, ehm, videí, v níž jsou eh, diváci vyzývány k teroristickým projevům, k teroristickým akcím. Kromě toho spolupracujeme s velmi aktivní komunitou, která nám pomáhá monitorovat tato videa. To znamená, že i díky těm to lidem, které jsou, kteří jsou součástí této komunity, odstraňujeme více jak 250 tisíc videí denně. To znamená, že 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, velká komunita, se kterou spolupracujeme, nám pomáhá odstraňovat takovéto, takováto nebezpečná videa, která nejsou eh, přístupná a vhodná pro žádné diváky. Také využíváme samozřejmě spoustu dalších nástrojů eh, pro to, aby naše eh, práce byla co nejefektivnější. O více jak 25% eh, ročně stoupá počet odstraněných videí. Spolupracujeme samozřejmě i s dalšími nevládními neziskovými organizacemi, které nám také používají, pomáhají označovat nebezpečná videa. Stejně tak spolupracujeme tedy se zástupci Interpolu nebo Brit britského eh, ministerstva eh, vnitra. YouTube je samozřejmě velmi důležitou globální platformou pro informace a pro eh, miliony uživatelů. A YouTube se snaží také kontrolovat obsah videí, který, které jsou na YouTube ukládány. To znamená, že také se účastní těchto, těchto aktivit označování. A Eh, kromě toho si samozřejmě uvědomujeme, že spousta eh, států se ještě neumí přesně postavit eh, výzvám nových médií a proto my také pomáháme různým státům bojovat proti ukládáním nebezpečných videí na internetu a snažíme se opravdu jednat co nejrychleji. Ve chvíli, kdy se na nás obrátí zástupci vlády, vlád, tak samozřejmě se snažíme také reagovat. Eh, my jsme se samozřejmě snažili také podívat na to, jak vypadají různé právní rámce v různých eh, zemích, eh, které mají vlastně kontrolovat obsah na internetu. Záleží samozřejmě na tom, jakým způsobem se na nás lidé obracejí, ale jak jsem říkala, obracejí se na nás zástupci vlád a to písemnou formou, ale i jinou formou. Ve chvíli, kdy my takovou žádost obdržíme, držíme, snažíme se jednat co nejrychleji a samozřejmě nejnebezpečnější obsah odstraňujeme okamžitě. Samozřejmě se snažíme také ale podporovat princip eh, trans, eh, transparentnosti, eh, to znamená, že eh, spolupracujeme s organizacemi, eh, které spolupracují opět zase s občanskou společností a dohlížejí na, tom, na to, aby eh, nedocházelo ke, ke zbytečné cenzuře a aby byla, byly také chráněny soukromé údaje. Jak eh, vidíte, tak eh, my se snažíme dělat vše, co je v našich eh, silách pro to, abychom bojovali proti teroristům. Nicméně samozřejmě i v dnešní době čelíme tomu, nebo stále čelíme tomu, že ty informace na internetu se šíří opravdu bleskovou rychlostí. To znamená, strategie odstraňování takovýchto videí má svá omezení, protože teroristé samozřejmě se snaží využívat různé kanály a ve chvíli, kdy se budeme snažit tlačit nějakým způsobem, zabraňovat tomu, aby internet využívali k šíření své ideologie, tak musíme všichni eh, spolupracovat musíme dělat všechno proto a také, aby toho eh, jiného obsahu bylo dostatečně na internetu. To znamená, že potřebujeme videa a další internetový obsah, který bude naopak eh, lidi pobízet k solidaritě a k demokratickému chování. I z toho důvodu eh, Google eh, zorganizoval sedm eh, různých velkých konferencí, na které pozval zástupce mnohých neziskových a nevládních organizací a v rámci těchto konferencí je školil, jakým způsobem právě na internet ehm, ukládat obsah, který je, má opačný obsah, než ten, který tam ukládají teroristé. To znamená, my se snažíme udělat všechno pro to, aby toho obsahu pozitivního tam bylo co nejvíce. Eh, kromě toho jsme odstartovali eh, program, který se jmenuje Uživit, uživatelé a eh, tvůrci YouTube Eh, za svobodu a to jsou vlastně, eh, to je, to je program, který se eh, zacílil na to, aby našel v podstatě takové své vyslance, základní youtubery, kteří by byli schopni na YouTube právě ukládat obsah, který ideologicky jde proti teroristickým a nedemokratickým myšlenkám. To znamená, že jde o to v podstatě podpořit ten druhý třetí proud. Eh, my jsme se v rámci této iniciativy setkali s více jak 150 zcela zásadními klíčovými aktéry na YouTube. 23. Eh, září eh, se odehrál vlastně odehrála taková poslední konference, v rámci níž proběhlo také velmi mnoho workshopů a šlo o to, jak jsem již naznačovala, setkat se tedy s těmi lidmi, kteří ukládají na YouTube svá videa a Ehm, my jsme se vlastně eh, začali eh, podílet, nebo udělali jsme eh, všechno pro to, aby vznikl nový fond, který jsme zcela na začátku zafinancovali dvěma miliony dolary. A například se nám také podařilo v podstatě navázat spolupráci s filmovými školami. Více jak 800 lidí se nám podařilo proškolit a těchto 800 lidí jsme vlastně vyslali na takovou eh, cestu eh, po celém světě, v rámci níž měla, měly tvořit eh, různá videa, která jsme potom uložili na naší platformu. To znamená, my jsme samozřejmě tady otevření všem novým myšlenkám, chceme se od vás učit, chceme se s vámi postavit této výzvě a chceme být kreativními partnery. Nechceme spolu jenom sedět se skříženýma rukama, chceme samozřejmě využít naše know-how a naše technologie strategii pro boje s extremismem a v každém případě chceme podporovat vaše iniciativy. Děkuji. Tady budou jistě otázky eh, na všechny ty aktivity, které děláte. Vím, že tady kolegové se budou chtít přihlásit o slovo. Děkuji vám mnohokrát. A nyní má slovo Stefan Dugan, eh, který vede novou internetovou jednotku Europolu, eh, Měli jsme tu včera ředitele Europolu a my eh, se těšíme, že se dovíme od Europolu, co dělají specifici v oblasti radikalizace. Prosím, na 10 minut. Děkuji, pane předsedo, krásné odpoledne. Děkuji, že jste nás pozvali k účasti na této zajímavé diskusi. Já vám ukážu nejdůležitější data onlineové propagandy naše, co dělá naše jednotka Internet Referral Unit v rámci Europolu a také vám něco řeknu o budoucích trendech, které tady vidíme. Eh, vidíme, jakým způsobem dramaticky vzrostla na internetu zakládaná komunikace v, za poslední roky. Eh, cílem je rekrutovat mladé lidi a eh, radikalizovat je. A, a nejdůležitějším prostředkem je internet je, je to velmi těžké pracovat eh, v kyberprostoru, který by měl eh, zaručovat svobodu projevu. Eh, můžeme pochopit internet tak, co jak jsem řekl, ale v očích jiných internet je charakterizován úplně jinak. Internet je mm, jako bojiště pro teroristické skupiny, je to onlineové bojiště E, to znamená, že propaganda se snaží transformovat internet do nástrojů e, pro rekrutování. Daesh je příkladem, e, který poprvé v historii ukázal, jak teroristické skupiny působí. Je třeba pochopit, že eh, přítomnost teroristických skupin eh, mají eh, svoji koncipovanou strategii ideologii, strategický marketing, psychologii pro přitahování bojovníků a jejich následovníků. A ukážu vám jeden příklad Daesh propaganda se snaží oslovit srdce a duše mladých lidí, aby rozlišovala mezi bezvěrci a věrnými. Takže z mladých islimů dělá e, oběti a hrdiny. Vytváří idealizovanou verzi svého světa e, z kalifáty jako stát, který zaručuje bezpečnost, sociální zabezpečení na územích, která jsou e, jimi jako kontrolování. Pro a ukazuje také brutální e, videa těch, kteří porušují tato pravidla. Je to multilinguální propaganda a jejich úsilí je podporováno vlast jejich e, soukmenovci nebo jejich partnery v zemích Evropské unie a, a snaží se, aby zůsta, získávali co možná nejvíc lidí a snaží se je přesvědčit, je sloužit další je jejich povinnost. A to je tedy velice rozšířená komunikační strategie, kde extremistické ideologie využívají eh, digitální svět pro ovlivňování mladé generace. Eh, Eh, nejnovější eh, eh, prokazování zneužívání sociálních platform během teroristických atentátů, to vidíte tady, že ve své propagandě používají i vraždy. Nespole, nespolehají se jenom na outlety, ale také na signifikantní komunitu sympatizantů a podporovatelů. Džihadistické skupiny zejména ukazují sofistikované porozumění toho, jakým způsobem fungují sociální média, simultánní aplikace na mnohých platformách a, mul- a e, sdílení jejich. E, e, je to veliká výzva pro e, všechny. Když si uvědomíme velikost a komplexnost tohoto fenoménu je zapotřebí jasné evropské reakce. Evropská unie musí zabezpečit, že internet zůstane eh, přístupným statkem za zachování svobody projevu. A eh, ministři spravedlnosti řekli, že Europol eh, přikázali Europolu vytvořit, Eurojustu vytvořit tu specifickou jednotku, to máte tady, kde se má snížit přístupnost ke stránkách s teroristickým obsahem a zároveň také podnítit členské státy ke spolupráci. Existují hlavní směry a úzkou spolupráci mezi členskými státy a komitu a proto naše jednotka byla, byla vytvořena v, v červenci v roce 2015. Další snímek, prosím komplexnost tohoto úkolu, jak z technického, tak kontextuálního ohledu, nás přivedla k vytvoření jednotky, která by měla zahrnovat experty z oblasti radikalizace eh, ter- teroristické ideologie v jejich původních jazycích a dále také znalosti z internetu, sítí a, eh, a také, kteří mají, eh, kteří jsou experty v boji proti terorismu. Strategickým cílem této jednotky je vlastně překlenout tu propast, která existovala mezi vyšetřováním a prevencí je třeba soustředit se na prioritní skupiny, tak jak to vyžádaly členské státy. Aktivity EU a eh, toho se chopily jednotlivé členské státy a my se soustředíme na Daesh, Al-Qaidu a IS. Přístup má dvě formy. Eh, na jedné straně se soustředíme na propagandu, Například v tomto případě, v případě útoku na NIS, bylo toto publikováno, to je přístup tedy, eh, který jsme vzali, anebo se soustředíme na obsah, kde se díváme na prostředky onlineové propagandy a identifikujeme síť sympatizantů eh, během toho, co se online tyto snímky objevují. Na základě této strategie eh, objevujeme nepřátelské platformy. Nejdůležitějším krokem v tomto procesu je manuál. Je manuální práce, manuální hodnocení zpráv, protože obsah se hodnotí eh, pod eh, aspektem evropského mandátu. Eh, snažíme se také pomoci šetření v této oblasti snižování možného nepřátelského obsahu. A toto se děje na základě takzvaného referral process. Informujeme providery, o nepřátelských platformách a o jejich potenciálním nebezpečí. Je to proces, který se odehrává dobrovolně a společnosti sami mají rozhodnout, zda ponechají stránky s tímto obsahem eh, nebo ne. Během 16 měsíců našich aktivit eh, jsme hodnotili 17 tisíc extremistických onlineových obsahů na 91 platformách a více než 87 případů online nový provider se rozhodl stáhnout tento obsah ze své platformy. Když myslíme na budoucnost, teroristé eh, reprezentují jedno z největších ohrožení Evropské unii to znamená, je to jedna z hlavních priorit boj proti této propagandě. Spolupracujeme s partnery z občanské společnosti, z nevládních organizací, soustředujeme se také na rozšíření spolupráce s jinými platformami. Viděli jsme, že diverzita výběru platform roste, nové platformy vznikají každou vteřinu a zvyšuje se tedy nebezpečí zneužití pro tuto skupinu. Monitorujeme onlineovou džihadistickou scénu a soustředíme se také na obsahy, které ohrožují Evropu. Pokračujeme s monitorováním eh, expertizy džihadistických skupin Snažíme se ukazovat, že lze hledat inovativní řešení na zrůstající ohrožení a nebezpečí. A děkuji vám za to, že jste si mě vyslechli. Děkuji, děkuji za velmi profesionální prezentaci, děkuji mnohokrát a teď přijdeme hned k dalšímu tématu, které se týká dopadu na základní lidská práva, protože eh, v tuto chvíli jsme si vyslechli tedy zástupce Google a Europolu a v tuto chvíli dáme slovo panu eh, Adrinovi Šarmomu, který eh, v tuto chvíli zastupuje nevládní organizaci, která se jmenuje Quadrature du a který se zabývá právě dopady těchto aktivit na základní lidská práva. Dobrý den, děkuji za to, že jste mě pozvali. Eh, zastupuji tady asociaci, která hájí základní práva, takže já se spíše kriticky podívám na skutečnost a dopad politik a legislativy, která se zaměřuje na boj proti radikalizaci na síti. My jsme francouzskou asociací a máme navíc zkušenost za sebou více letů z legislativy Eh, v souvislosti s radikalizací a bojem proti terorismu na online, protože po roce 2014 byla vytvořeno několik zákonů eh, v této oblasti. Jedná se o blokování internetových stránek, eh, s nebezpečným obsahem a jedná se také o to, jaká opatření bezpečnosti mohou eventuálně porušit základní práva. Pan Diga právě řekl, že internet je bojiště džihádu. No, možná, že je to správné takhle ukázat, na to poukázat, ale nesmíme taky zapomenout na to, eh, že eh, že internet využívá ke řada lidí, kterých se vůbec tento konflikt netýká, což je většina těch, kteří na internetu jsou. Eh, čili boj proti radikalizaci tak první věc je ujistit se o obsahu na sociálních stránkách. Tady bych ráda připomněla současný legislativní rámec odpovědnosti dodavatele obsahu, jako je Google, Facebook, Twitter a další platformy. Tyto platformy mají povinnost ručit za jejich obsah, obsah a mohou tedy poměrně snadno zablokovat či stahanout stránky. Ale je tady také kapacita eh, velmi delikátní eh, v souvislosti s radikalizací a propagandou. Abych vám trošku připomněla nějaký příklad. Zmínka terorismu už je špatně definovaná. Terorismus tak, tak, jako takový už je špatně definovaný, nedostatečně. Ehm, nechci říci, že džihad či džihadismus je něco, co je možné obhájit, ale historicky eh, definice terorismu je velmi choulostivá. Glorifikace terorismu, to je také, o tom je také třeba se zmínit a to je také choulostivá otázka z, z hlediska jurisdikce. A teď radikalizace a otázky propagandy, jsou také velmi subjektivní. A dnes rozdíl mezi radikalizací a indoktrinací nebo politickou vizí eh, eh, je poměrně, nejsou tu zcela jasné linie přechodu. Toliko tedy k obsahu a reálnému přístupu. Pravidelně na Twitteru a na Facebooku eh, je vidět, Ehm, jsou tam novináři, kteří ehm, se dívají kriticky na otázky džihadismu, ale jsou to stránky, které bez jakýchkoliv vysvětlení jsou zavírované přitom někteří lidé, eh, kteří pracují pro tuto eh, platformu, ať už to jsou novináři nebo nějaké vlivné osoby na síti, hm, zase mohou svůj účet otevřít. A já si myslím, že eh, to tady také představuje svůj určitý pardon, problém. Došlo tady k evoluci rekrutování na základě stále méně přístupných stránek veřejnosti. To může být dobré možná, ale eh, zase už to není tak dobré pro demontování objevování eh, džihadistických skupin. Možná, že není nutno adaptovat eh, soudní systém to, aby bylo možné urychlit nějaké rozhodování, ale jak bojovat proti radikální propagandě a jiné, jiných obsahům na síti, my se domníváme, že je třeba nalézt soudní odpověď a ne politickou odpověď, eh, eh, protože jednotlivé platformy potřebují eh, spíš soudní přístup. To umožní také lepší rozhodování v konkrétních případech, samozřejmě ve spolupráci s policií a s vyšetřovateli. Možná, že je lepší nad nějakou stránkou, nějakou stránkou hlídat, než ji hned zablokovat. Víme, že rozhodnutí masivního zavírání účtů, zejména na Twitteru, nevedly rozhodně k nějakou bezprostřednímu zlepšení situace před předcházení atentátu. Další prostředek Eh, je, že je třeba umožnit občanům, aby uplatňovali svá práva, protože i tady dochází ke zneuvání, zneuž, zneužívání. Víc, čím víc čelíme nebezpečí tí a propagandě, tím více je ale třeba také hájit svobodu slova. Podíváme se na pravidla a cíle a na politický tlak, který tady existuje. Druhý bod. Blokování přístupu na sítě eh, za zdůvodnění terorismu. To bylo eh, ve Francii v listopadu 2014 obsaženo v zákoně. A to se objevuje také ve směrnici Evropské unie, o které se má hlasovat tady. K této blokaci, blokaci dochází na žák, základě žádosti policii v rámci ministerstva vnitra a e, toto blokování k tomu dochází tak, že k této stránce se dostane někdo jenom přes ministerstvo, které sbírá všechny adresy a počítače, které se s touto sítí snaží spojit. Což je přece jenom dost citlivá věc. Neexistuje žádný přípustný seznam stránek, které jsou blokované a neexistuje takřka žádné odvolání a posteriori aby administrativně šlo posoudit, zda tato blokace byla oprávněná. Tato opatření blokování jsou naprosto nepřizpůsobeny pr- propagandě, protože to už neodpovídá situaci aktuální. Ve Francii máme zhruba e, stovku stránek, která byla zablokována ale když se podíváme na to množství extremistických obsahů, které kolují, tak je třeba, by bylo třeba blokovat celou doménu. Máme tady také riziko, nesprávného zablokování. I to je důležité. V roce, už od roku 2014 na to upozorňujeme. A zhruba asi před měsícem ve Francii Orange poskytovatel služeb se zmílil v seznámu blokování stránek a zablokoval jednoho rána celou, eh, celý Google ve Francii, jako kdyby to byla nějaká ohrožující platforma. Občané nemají vůbec žádnou možnost, jak se proti takovému zablokování bránit. A poslední bod to blokování je strašně nebezpečné, když k němu dochází bez rozhodnutí nějakého soudce. Proto bychom měli přemýšlet o tom, jakým způsobem na to budeme demokraticky reagovat. Penalizace, konzultace na síti, to je tak v případě terorismu, což také bylo ve Francii před několika měsíci schváleno to takové opatření, které vlastně v červnu roku 2016 vyšlo poté, Eh, co eh, o to usilovala jak levice, tak pravice v ve francouzském parlamentu. Tady se jedná o obecný dohled občanů na internetu, chtělo by se to opravdu aplikovat. Ale jak vypadá skutečnost? Využívá se to dnes proto, aby se prostě lidi, aby se zbavila, aby se politika zbavila o podezřelých osob, aniž by měla jakékoliv důkazy proti ním, Používá se to pouze proto, že se neví, co by měli dělat jinak proti radikalizovaným osobám. E, prostě předpokládá se, že člověk, který se chce radikalizovat, si klikne na nějakou stránku a to by ho mohlo přivést až tomu, že bude obviněn, i když je to třeba někdo, kdo si hledá jenom informace nebo protože byla špatně odhadnuta stránka. Nedávno ve Francii jedna ze základních univerzitních stránek týkající se dokumentace o e, džihadistických projevech byla e, klasifikována jako stránka od džihadistů, které je nutno blokovat. Čili vidíme tady že v rámci boje proti propagandě, což je legitimní postup, dochází ale k, ru, k urychlování jaksi dohledu, hlídání, aniž by se dlouhodobě hodnotilo, zda to neporušuje základní práva. E, ta směrnice, o které se tady bude hlasovat, boj proti terorismu, to vůbec nezohledňuje. To znamená, že je třeba volat po demokratické kontrole v Evropě proti tomu všemu, a toť už se blížím k závěru, my jsme zahájili akce proti těmto zákonům ve Francii a přednesli jsme je eh, před evropskými soudy, ale to všechno samozřejmě bude velice dlouhodobé. Proto Evropský parlament, který tady hlasoval o otázkách radikalizace, my navrhujeme, aby se zachovala rovnováha eh, a aby se daleko hlouběji zkoumaly příčiny terorismu a násilí. Děkuji a posledním řečníkem je pan Alexander Ritzman, je zástupcem organizace RAN, Radicalization Awareness Network. A tímto vám vlastně v tuto chvíli předávám uh, slovo, abyste pohovořil o tom, jakým způsobem se tady na internetu pohybujete a jakým způsobem si myslíte, nebo jaký dopad má naše intervence. Takže teď, eh, pane eh, Ricmane, máte 10 minut. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane předsedo, a děkuji také za to, že jste pozvali nás jako zástupce naší sítě RAN. Budu hovořit o občanské společnosti, řeknu vám také něco o mém každodenním zaměstnání. Jsem v podstatě eh, eh, členem evropské eh, instituce, která se snaží samozřejmě pomáhat hlavně těm eh, zranitel, zranitelným a snažíme se dělat všechno pro to, aby abychom podporovali principy demokracie, spolupracujeme s učiteli, eh, pracujeme pro učitele, eh, zajišťujeme školení pro migranty a eh, v tuto chvíli se velmi intenzivně zabýváme vlastně novými pokyny pro pedagogický personál. Já si myslím, že tady jste trošičku předběhli v té mé prezentaci, mohli byste se vrátit. Děkuji. Ano protože tady v tuto chvíli začínám hovořit o naší síti RAN. Jistě jste o nás ještě slyšeli. V podstatě propojujeme různé lidi na místní lokální úrovni, kteří pracují s lidmi, kteří jsou právě eh, vnímáni jako velmi zranitelní. To znamená, eh, pracujeme se zástupci eh, občanské společnosti, vzdělávacích institucí, street workery a tak dále. Je to tedy opravdu velmi zajímavý mix odborníků a profesionálů ve své, v, eh, v, v individuálních oblastech. Co se týče těch eh, pracovních skupin, tak samozřejmě pracujeme s lidmi, kteří pracují in situ s lidmi, to znamená, že se snažíme sdílet osvědčené praktiky, zkušenosti, ale také se snažíme být dost dostatečně atraktivní eh, platformou jak pro politiky, tak také pro odborníky. Eh, jak vidíte, máme tady také webovou stránku, na které si můžete stáhnout příklady eh, osvědčených praxí z reálu, to znamená velmi mnoho aktivit a osvědčených praxí, které můžete aplikovat na místní úrovně. Samozřejmě těžko můžete aplikovat na 100% eh, ty různé, eh, různé programy na různých místech, ale myslím si, že jako inspirace je to rozhodně velmi nápomocné. Eh, co se týče komunikace a dalších příběhů, to jsou rozhodně nástroje, které jsou zcela zásadní v boji proti radikalizaci. Musíme tedy udělat všechno pro to, abychom zabránili tomu narůstajícímu, se, narůstajícímu náboru, to už jsme slyšeli. A a v podstatě jde o to, abychom eh, se zaměřili jak na online, tak offlineovou komunikaci, abychom nabídli dostatečně přitažlivé alternativy právě pro ty zranitelné cílové skupiny. Myslím si, že můžeme eh, jít eh, dál, takže to, to tam klidně můžete nechat. To znamená, že je třeba se podívat na obsah té jejich narrativy, je třeba se podívat na ta na ty zprávy, které oni dos, světa vysílají. Musíme a e, právě z toho důvodu podporovat občanskou společnost, aby efektivnějším způsobem ukládala na internet právě ty opačné příběhy. To znamená, ve chvíli, kdy hovoříme o jedné narrativě, tak je třeba se podívat také na kontranarrativu, protože vycházíme samozřejmě ze základních principů propagandy. Všichni v podstatě žijeme v komunikačních bublinách, to znamená, že jsme závislí v podstatě na těch informacích, Eh, které se k nám dostanou. Nicméně je jasné, že ve chvíli, kdy se člověk nachází v krizi, tak vycházejí z té své bubliny a hledají nějaké jiné informace, které by jim trošičku mohly pomoci dostat se z té krize. A právě v tu chvíli na řadu přichází ta eh, propaganda eh, radikálů a extremistů, kteří, se, kteří přesně jak se odpovídají na potřeby těchto lidí. To znamená, že tady tyto kampaně, které by měly bojovat proti náboru radikály, radikálů, musí dobře prostě umět zacílit na tu správnou cílovou skupinu. To znamená e, soustředit se na ty lidi, kteří vyjádří nějakým způsobem svůj zájem e, na těch e, radikálních extremistických myšlenkách, či lidé, kteří nějakým způsobem již vyjadřují své pochybnosti. To znamená, že z toho důvodu je třeba opravdu ty aktivity zacílit, správně zacílit na ty správné individuální um, příklady. To znamená, že já nevím, ve chvíli, kdy vy identifikujete eh, někoho, nebo když v podstatě jak fungují radikálové? Ve chvíli, kdy zaznamenají, že je někdo na netu, kdo o, pátrá, hledá a mohl by mít zájem, tak ho hned přímo osloví. To znamená, že se zeptají, e, jak se má, co potřebuje a tak dále. To znamená, že je třeba jednat e, pozitivně, tak abychom těmto pátrajícím, hledajícím, hlavně mladým lidem nabídli jinou alternativu a poté, poté také opravdu zacíleně se na tyto lidi zaměřit. To znamená dělat takovou sociální práci na internetu. A e, samozřejmě poté také umět zhodnotit, zdali ty naše v současné chvíli používané nástroje a kampaně eh, nějakým způsobem fungují, mají dopady. A jaké jsou ty další kroky, co je třeba udělat? Občanská společnost musí mít více kompetencí, více eh, pravomocí a síly. Eh, neziskové, nevládní organizace. Síť, je třeba vytvořit síť demokratických aktérů mohou to být eh, neziskové organizace, stejně jako skupina tří matek eh, z eh, nějakého místa, nebo jakákoliv skupina lidí, kteří nějakým způsobem chtějí jednat. A tady ta role vlády musí spočívat v tom, že těmto zájemcům v podstatě nabídne dostatečně dobré školení. To znamená, že vlády by se těchto kampaní či těchto potom eh, konkrétních aktivit neměli jako takové účastnit. To znamená, v tuto chvíli tím hlavním úkolem je najít ty správné partnery a udělat všechno proto, aby byla podpořena liberální demokratická společnost. Kromě toho je tady velmi důležitý eh, ten aspekt eh, osvědčených praxí a postupů, které je třeba aplikovat později. Již bylo zmíněno ze strany pana komisaře to internetové fórum, které je také zacílené v podstatě na vytváření nových možností platform a sítí. Jejich hlavním cílem bude opět spojovat ty lidi, kteří chtějí se nějakým způsobem podílet na eh, boji s, tímto, s těmito radikálními myšlenkami. To Některé, některé z těchto aktivit možná mohou vypadat jako ta, ty takzvané soft nástroje, nicméně je třeba si uvědomit, že i tyto měkké nástroje mohou mít opravdu reálné dopady. To znamená, je třeba dát více pravomocí jednotlivcům, je třeba dát více pravomocí členům eh, z občanské společnosti, jaké jsou neziskové nevládní organizace a tak dále. Dále se hovoří o tom, že salafisté by neměli dostávat peníze na kontra propagandu propagandu, protože tady máme stejnou ideologii, která na jedné straně je násilná, na druhé straně není násilná. To stejně by mohlo platit také pro pravicové strany, strany protože jedna část eh, těch eh, pravicových stran může být dokonce nazývána jako neonacisté, ale ta druhá část, část pra, eh, strana pravicových stran rozhodně tak nazývána být nemůže. A je velmi důležité také, aby hlavně malé neziskové a nevládní organizace měly přístup k, finanč, k financování. To je zcela zásadní, protože eh, neziskové organizace, které eh, v podstatě mají jenom dva, tři nebo čtyři zaměstnance, nemohou eh, věnovat plný úvazek jednoho ze svých zaměstnanců na to, aby se snažil prokousat evropskou administrativu. Děkuji mnohokrát a teď dám slovo členům parlamentu, stínové zpravodajce zprávy paní Gomeš. Děkuji mnohokrát. Já bych se vás ráda zeptala, vás, pane Dugan a pane Ritzmane, zda se domníváte, že to, co dělali naše vlády, aby tento boj proti propagandě posílili, jak jste řekl, my nemůžeme vyhrát tuto válku, aniž bychom nepostihli ty kořeny. To můžou být lidé v muslimských komunitách, ale nevyhrajeme boj proti džihadistům, aniž bychom do toho nezapojili naše vlastní muslimské komunity nebo jiné eh, lidi, kteří také bojují proti eh, extrémně pravicové nacistické propagandě. Já totiž mám pocit, že nic nebylo uděláno, protože když se tak podívám na ty programy, bylo jich hrozně málo, byly hrozně pozdě a pravděpodobně ne na základě lepší, do osvědčených dobrých postupů, naopak spíše byly zvoleny postupy špatné, i když postupy dobré jistě existují. Uh, také samozřejmě jistě třeba spolupracovat s radnicemi, lokálními úřady, školami, podporou rodin, to je naprosto zásadní otázka, eh, aby rodiny odrazovaly mladé lidi proti radikalizace. A města, kde žije velký počet migrantských komunit, muslimských komunit, Taková města by měla, mít, by měla být předmětem takových programů. A domnívám se, že tady ještě jiná otázka, která je důležitá. Myslím si, že politika vyčlenování nebo politika škrtů znamená, Politika škrtů v našich zemích znamenala politiku vylučování, exkluze. Vylučování zejména v komunitách pocházejících z migrace. A to je taky jeden z kořenů radikalizace. Tady bychom mohli adresovat ty příčiny. A nebo teď v situaci s těmi migrantskými toky já absolutně nezdílím názor, že je to velké nebezpečí, ale skutečnost, že naše vlády se nestarají o řádné přemístování, přesídlování a nechá, nechávají je jejich osudu, včetně osudu dětí, a nechávají je, aby tyto děti byly krmeny eh, těmi, kdo je rekrutují, to je absolutně kriminální. A nemohou naše, člen, naše státy se vymlouvat na bezpečnostní aspekty, když vůbec problém migrace neřeší. A tím, že se to neřeší, znamená to, že dávají v podstatě další a další lidi do rukou těchto teroristů a extrémně násilných lidí. Děkuji. Možná eh, když se podíváme na tu pestrost a na to paletu toho problému a na vnímání, jakým způsobem, jakou úroveň řešení poskytujete, co se domníváte, že tedy ta škála toho problému No, je to to tež. Eh, eh, v Google to tež se týká i ostatních. Protože tady jakoby nebyla žádná perspektiva. Já osobně bych rád věděl, jak to tady vypadá. Mm, kdyby tady byly nějaké ideje k tomu. A teď pan López Aguilar, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych rád přenesl dvě otázky. První na paní Smith, protože vy jste eh, hovořila o tom, jak Google zabezpečuje svou platformu a jak čelí eh, těmto problémům. Podle vaší zkušenosti, jaká je přidaná hodnota evropské úrovně? Protože na jedné straně, když se odkazujeme na eh, tu šíři problému na síti, tak se odkazujeme na takzvané obry. Eh, eh, kteří se snaží povzbuzovat násilí. No a co se dá v tomto případě dělat? No asi obrátit se na Google, ale jaká je přidaná hodnota, kterou může přinést evropská úroveň, kterou mohou poskytnout evropské instituce jaksi v rámci evropské reakce. Protože se domníváme, e, že ta evropská úroveň je důležitá, ale já se vás chci zeptat, přinásí, přinesl by tento evropský přístup přidanou hodnotu, pane Vincne? My se obrat, odkazujeme na to násilí na síť Dává, dám vám příklad. Džihadismus, takzva, takzvaná radikalizace. Intenzivní násilí na síti. Nejenom, že socializujeme násilí ve vězení, v systémech vězení nebo nenávistnými projevy na internetu, nebo nějaká hm, násilí ve sportu. Vidíme stále více násilí i při sportovních událostech a o slavách A je tady celá řada fanoušků a klubů, kteří se nenávidí a kteří proti sobě násilně postupují, anebo školní gengy, které se perou mezi sebou. Jaký je váš názor, jaká je vaše analýza? v souvislosti s tím, co jsem právě řekl, čili jak může eventuálně ní, eh, eh, násilí nízké se projevit potom intenzivněji? V první řadě já se velmi vážím toho přístupu, který se snaží propojit různé aktéry, jejichž hlavním cílem je bojovat proti nenávistným brojevům a radikalizaci, ale chci položit několik otázek. Obracím se na paní Smith z Google. Já rozumím tomu, že vy vlastně vyhledáváte webové stránky z známých teroristických organizací, to znamená, já se vás tam, odkud vy vlastně získáváte ty informace o těchto organizacích a radikálech, jednotlivcích. E, já jsem e, porozuměla tomu tak, že vy ty webové stránky blokujete. A pokud tomu tak opravdu je, proč je blokujete a proč je rovnou nemažete? To by mě zajímalo. A další otázkou je, v tomto kontextu byste také zmínila své vlastní politiky a to, že vy že my vlastně v podstatě možná u některých věcí zacházíme nad rámec eh, to, těch vašich politik, nebo, nebo, abych se správně vyjádřila, že nejsou v souladu s těmi vašimi politikami, to znamená, jaké jsou vaše politiky a jakým způsobem tedy rozhodujete o tom, co je legální a, a nelegální a proč, eh, neleg, a proč tedy neodstraňujete přímo protože samozřejmě některé věci mohou být nepěkné, ale nemusí být nezákonné, protože eh, u některých věcí jednoduše potřebujete demokratickou eh, rozpravu či demokratické eh, hodnocení. A tímto bych přišla k panu Ritzmanovi, protože pokud jsem tomu dobře porozuměla, tak víme, že je nezbytné, ve chvíli, kdy chceme bojovat proti nenávistným eh, projevům a chceme zajistit prevenci, prevenci radikalizace, tak se musíme podívat opět na to, co to znamená chovat se jeden eh, ke druhému s respektem. To znamená, že zcela zásadní je naslouchat. Umět naslouchat lidem, i když se nám nelíbí to, co říkají a pouze poté se zamýšlet nad tím, proč říkají to, co říkají a proto si myslím, že tady existuje zcela jasné propojení eh, s tím, eh, co dělají tedy, co lze dělat na školách, anebo ve chvíli, kdy hovoříte o takzvaném counterbalancing, tak jak eh, k tomu, co si o to myslíte vy? A pan Šarpe, vy jste zmínil několik příkladů. Já se dívám na tu stránku o podpoře terorismu. Opravdu k tomu dochází? Eh, protože tady existují velká rizika a já se ptám, Právě proto, protože někteří lidé, kteří eh, pracují s mladými lidmi, tak se musí nejdříve sami zorientovat, musí se podívat, co vlastně na tom webu je, aby mohli proti tomu bojovat. A máme také některé příklady toho, kdy jsme na seznamu teroristů měli lidi, kteří rozhodně teroristmi nebyli, ale měla žena, že bych měla další otázky, ale nechám to. Pan Depré, ráde, prosím. Eh, Děkuji, pane předsedo. Stejně tak jako paní Sipl bych se rád, bych rád vyjadřil své potěšení nad tím, že hovoříme o tomto tématu, které je tak obtížné, protože je třeba najít tu správnou rovnováhu mezi respektováním základních svobod, ale zároveň také bezpečnosti a prevence proti kriminálním živlům. Také chci vysvětlit politování, že odešel zástupce komise. Nebo tady někdo zůstal ještě z komise? protože tady diskutujeme téma, mám, byl, tady, byl tady komisař před chvilkou, ano, byl tady pan komisař, ale ten teď odešel. Já si to poznamenám a napíšu panu komisaři. Víte, nikdy komisař nemůže zůstat až do konce. Dovolíte-li? Chtěl bych eh, Eh, se zeptat paní Šarme na několik věcí. Eh, Pak, jsem ji dobře pochopil, její kritika se soustředila především na skutečnost, že určité věci, které eh, se dějí, jsou pokryty specifickým zákonem ve Francii E, například e, Evropský účetní dvůr někdo řekl, nebo každopádně je to statistika, kterou jsem si přečetl, že v únoru 2016 bylo zavřeno 230 tisíc účtů. Madam, vy si skutečně seriózně myslíte, že těchto 230 tisíc případů e, jim předcházelo soudní rozhodnutí? To je to, co jste chtěla říci? Za druhé, říkáte, že poznámka o kriminalizace eh, je tedy spochybnitelné, ale my jsme například v Belgii měli tresty pro osoby, které, se, které otvírají pedofilní stránky. To nám umožnilo odso- objevit a odsoudit pedofily. A podle mého nedošlo ani k, k odsouzení ani jednoho jediného nevinného. Nedomníváte se, že tato logika by mohla působit i tady v této oblasti boje proti terorismu a radikalizaci? A mohl bych také reagovat na to, co jste řekla k té apologii. Eh, já se domnívám, že vy tady jste vystavila hypotézu, jakoby naše eh, opatření eh, byla taková, která budou znamenat oběti, ale my jsme zatím oběťmi terorismu. Takže snad by se tady měla dělat ustanovení, která by zamezila eh, džihadistům či teroristům, aby udělali nějaký kriminální akt, tak asi bychom měli působit nějak moudře. A vy říkáte, že tady nerespektujeme individuální svobody, když je někdo považován za nebezpečného, každý má možnost se hájit a být zprostěn viny. E, máme více než e, více, hodně případů e, mladých lidí, kteří byli e, spravedlivě odsouzeni, než aby se stali oběťmi nějakými justičními. Potom radikalizace online. Moje osobní zkušenost je taková, že provajdři nebrali vůbec, poskytovali nebrali vážně to nebezpečí by bylo zapotřebí, aby se na to e, upozornil, aby si jim řekl, že je to důležité, aby tady politika e, vytvářela, vyvíjela vliv. Když se podíváme na přístup komise k poskytovatelům, máme prostě pocit, že je musíme žádat o věci. No, přece některé věci musí být evidentní. Ano, ano, chceme respektovat eh, svobodu slova, ale přece, když dochází k šokujícím větí, tak pak, tak pak spontánně je možné něco nabídnout. Já jsem tedy eh, pochopil, že snad máte taky nějaký strach před fórem, máte asi strach z hodně věcí, já tedy strach nemám z toho fóra. Já si jenom myslím, že je eh, trošku divné, když provajdři mezi sebou se dostatečně rychle nedohodnou na osvědčených postupech. To mě vadí. Já nechci represivní ustanovení nechci je odsuzovat, zavírat, vyšetřovat. Ne, e, já vím, že já bych si přál, aby mezi nimi existovala větší spolupráce, aby e, e, prostě mm, už ty stránky, které podporují zločinnost, nebyly, na tě, ne, nebyly mm, staženy jak se objevu. Takže, pane předsedo, toliko tedy zatím mé otázky. A <laughs> Promiňte mi moji původní to zahajovací poznámku na adresu komise. Děkuji, děkuji, Gerardy, paní Winberg. Eh, děkuji. Děkuji, pane předsedo. I já bych nejdříve ráda poděkovala za informace, které nám byly poskytnuty. Je, myslím, velice dobré, že se snažíme vše, co je dáváno na internet, přesně analyzovat. Když například někdo 356 dní v roce něco dobře kontroluje, analyzuje každou stránku, to je, myslím, velice dobrý postup a jistě se tak cítíme bezpečnější. Ovšem, jak se pak s tímto problémem skutečně zachází? Co se například dělá v mešitách, aby tam se bojovalo proti radikalizaci? Bylo zde řečeno, že je zde spolupráce s jistým imámy. Já bych se o tom ráda dozvěděla více. Jak konkrétně postupujete právě v mešitách? A pak, pokud by eh, došlo opětovnému teroristickému útoku, a může se to stát, stalo se to již téměř eh, normalitou, a vyvolává to v nás velký strach. Máte nějakou strategii? Například ve Švédsku máme bojovníky islámského státu, kteří se vrátili zpět do Švédska a to jsou vlastně ti nejnebezpečnější osoby. Vůbec není možné je deradikalizovat. A proto se ptám, proč bychom neměli mít nějaké tvrdší, odstrašující tresty? Proč bychom neměli takové tresty zavést? Lidé, kteří páchají násilí, já si myslím, že občané mají právo na to se před takovými ty lidmi chránit a bát se jich. Možná bylo bylo vhodné, abychom od samotného počátku takovéto osoby odstrašili například tím, že jim odejmeme státní příslušnost a zavedeme přísnější tresty. Děkuji, paní Grapíny. Děkuji mnohokrát. Diskuci. Děkujeme, děkujeme mnohokrát. Děkujeme samozřejmě všem řečníkům, protože si eh, myslím opravdu, že jde o velmi důležitou debatu. Ve chvíli, kdy hovoříme o sociálních sítích, tak byste vůbec nezmínili například otázku klonování účtů. A spousta lidí, řík, od spousta lidí jsem už eh, řík, slyšela, že jim někdo naklonoval účet. To znamená, že to byl účet, který byl vedený pod jejich jménem, ale přitom ho nezaložili oni. Takže k tomu velmi často dochází, anebo potom dochází k pozměňování zpráv na osobních eh, účtech. Eh, já už jsem si sama stěžovala u Google, ale neobdržela jsem žádnou odpověď. Já jsem Eh, si stěžovala na pornografické obrázky, které se objevovaly na mé vlastní obrazovce, ale nikdo nereagoval. Hovoří se o tom, že eh, některé sítě nebo většinou ty radikální sítě rekrutují lidi, kteří jsou nějakým způsobem eh, nešťastní či zoufalí a my musíme udělat něco pro to, abychom eh, těmto lidem pomohli dostat se z této nešťastné, smutné situace, tak abychom zabránili tomu, že se budou radikalizovat. Ale máte nějaké, nějaké konkrétní návrhy, nějaké konkrétní programy. Kolegové zmiňovali, vzdělávání, vzdělávací programy a já říkám, musíme začít už eh, v mateřských školkách, protože v mateřských školkách najdete eh, spoustu hraček, které mají podobu eh, pistole, tanku a tak dále, spousta filmů, pohádek vlastně obsahuje takovéto, mm, takovéto obrázky, takovéto předměty. To znamená, tady máme konkrétní problémy, které je třeba nějakým způsobem eh, řešit. A jak se tomu postavit? Jak se postavit těm velmi profesionálním metodám těchto eh, profesionálů v náboru, tak, aby v podstatě tito mladí lidé se necítili eh, necítili jako ti, na které tato propaganda dopadá. Paní Daty. Děkuji, pane předsedo. Já jsem se chtěla vyjádřit na základě posledního příspěvku Gerard Depriho, který se velice věnuje tomuto tématu. Já jsem velice šokována e, tím, co tady řekla e, reprezentantka Quadratur du Net, e, protože my přece eh, a není možné se tedy opírat o mou zprávu. Radikalizace. Vy vůbec nevíte, co to je radikalizace. To není, jedne, nejedná se o to, jestli je to legitimní boj nebo ne. Jedná se o to, abychom tady jednali odpovědně, protože v tomto případě hm, nelze postupovat ani demagogicky, ani populismu. Vy tady hovoříte, že může docházet k obětem. Eh, hm, já jsem se seznámila s těmi profily a je to skutečně velice strach vzbuzující eh, protože ti radikálové se mohou, chopit, mohou přejít eh, k činu okamžitě a ve velké většině případů se radikalizovali prostřednictvím internetu, takže vy tady nemůžete prostě dá srovnávat něco, jakoby, čeho jste se tak lehce dotklo e, e, ve svých připomínkách, co by vyvážilo prostě mm, e, nějakou svobodu tváří v tvář tomuto barbarství. Jak řekl pan Gerard Depre, a také proto, že jsem působila jako soudkyně, mohu vám říct, že boj proti pedofilii, a, a boj a stíhání pedofilí tím, že se objevilo, k jakým stránkám přistupovali, naštěstí nám to právě umožnilo potrestat je a e, penalizovat také ty stránky. A když se podíváme na ty Twitterové stránky, které byly staženy, neexistovaly vůbec žádné, eh, ne, nedošlo k žádné chybě při zavření těchto stránek. A řeknu na závěr, protože tady máme zástupkyni Google, je mi tedy skutečně líto, že to není ani komise, ani rada. Eh, oni přijdou, eh, řeknou, ano, přijdeme, ale když jim chceme položit otázku, tak už to zase nejsou. Mm, a všichni, když se začali angažovat v tomto tématu, tak do usnesení se také dala ta možnost trestní odpovědnosti, pakliže se nevymaže nějaký obsah. A zejména v případě, kdyby to mohlo mít nějaké spojení s džihadismem. Děkuji mnohokrát. Děkuji. Já chci k tomu ještě něco říci. Já jsem chtěla jenom velmi krátce eh, říci, já zcela souhlasím s kolegyní Daty, když eh, říká, že radikalizace je strašná a je třeba proti ní bojovat. Ale jde o to, že v tuto chvíli, když že když teď řekneme slovo radikalizace, tak to hned okamžitě spojeme s terorismem. Nicméně to slovo radikalizace lze použít v různých kontextech s, s velmi odlišným významem. To znamená, že ve chvíli, kdy řekneme radikalizace, aniž bychom to propojili také s terorismem, tak z dlouhodobého hlediska si myslím, to bude zneužíváno také pro různé druhy cenzury. Takže já si myslím, že tady je třeba hovořit zcela jasně. Já jsem eh, to chtěl říci, protože v podstatě ještě předtím, než vy jste jak si přerušila, taky já jsem chtěla, aby se tady hovořilo také o této perspektivě ochrany základních eh, práv, protože samozřejmě paní eh, Daty má pravdu, že radikalizace může v podstatě vést k těmto eh, aktům. Nicméně, samozřejmě, my jsme všichni demokraté, všichni chceme svobodu projevu a proto jsme se chtěli podívat na to, jakým způsobem to tedy bude, nebo jaké dopady to může mít na základní eh, lidská práva. To znamená, kde tady můžeme nakreslit či na načrtnout tu, tu linku, kterou už nelze překročit, ale jsem si jistý, že to není poprvé, co se na vás lidé s touto otázkou obrací, takže nejdříve dám slovo paní Britney Smith. Já se omlouvám, že vás všichni stavím do takovéto složité situace, ale máme velmi málo eh, času a proto vás prosím, abyste opravdu hovořili pouze pět minut a vím, proč to takto omezuje, protože Eh, mm, samozřejmě všichni, kteří tady jsou, mají konkrétní otázky a zajímá je vaše odpověď. Víte, já jsem si myslel, eh, že že jsme tady byli velmi přísní, ale v tuto chvíli už prosím dávám slovo vám, paní Britney Smith. Ano, co se týče té otázky přidané hodnoty eh, Evropské eh, unie, možná si myslím, že došlo k nedorozumění. Já bych to samozřejmě ráda vysvětlila. Jde o to, že my chceme spolupracovat s vámi na evropské úrovni. Tato spolupráce je pro nás celá zásadní právě proto, abychom mohli vytvářet eh, naše společné sítě na národních eh, úrovních. V podstatě my samozřejmě se snažíme hledat eh, lokální a místní partnery, se kterými bychom mohli spolupracovat a samozřejmě se nevyhýbáme spolupráci s evropskými institucemi Komise nám také pomohla identifikovat skupiny lidí, s nimi jsme začali spolupracovat a to pro nás bylo opravdu extrémně užitečné. To znamená, my chceme udělat všechno pro to, abychom mohli v podstatě eh, být aktivnější ve všech eh, státech, v různých jazykových variantách a tak dále. Co se týče té další otázky, která zde zazněla, to znamená, to znamená to, co se týká těch zahraničních eh, bojovníků. My v podstatě jako americká společnost v podstatě využíváme informace, eh, které eh, které, pod které spadáme nebo který jejich pravidly se musíme řídit. To znamená naše národní instituce, eh, které mají eh, seznamy lidí, kteří jsou vedeni jako teroristé. To znamená, že my vlastně od nich dostáváme tyto seznamy a v podstatě podle těch seznamů také identifikujeme ty stránky. To znamená, já eh, jsem eh, chtěla jenom eh, říct, že my se opravdu snažíme jednat co netransparentně. A ve chvíli, kdy tedy dochází k nějakým problémům nebo kde jsou někdy nějaké mezery, tak samozřejmě jsme vždy otevření dialogu a chceme porozumět těm problémům, kterým, ke kterým dochází a vyřešit ty co nejrychleji. To bude možné. My jsme také hovořili hodně o extremismu a terorismu, ale my máme také politiky, které zabraňují šíření porn pornografie, s eh, PEMu, agresivnímu eh, násilí a mnoha dalším eh, projevům násilí. To všechno samozřejmě také najdete na internetu a my se proti tomu snažíme bojovat. Možná ještě poslední věc, kterou jsem chtěla říct. Možná, že v tuto chvíli hovořím tady o nové aktivitě, pro nás nové aktivitě, ale chci vám říci, že se tomu opravdu věnujeme. To znamená, že my opravdu se snažíme hlavně od roku 2008 eh, bojovat eh, právě pomocí tohoto takzvaného flaggingu, označování nebezpečného materiálu eh, se nebezpečným obsahem ale chci vám říci a hlavně vás ujistit, že opravdu na tom pracujeme, že se tomu tématu věnujeme, že eh, opravdu se snažíme dělat všechno pro to, aby toho obsahu na internetu bylo co nejméně. To, že tam nějaký bude, tomu nezabráníte, ale my se opravdu snažíme dělat vše pro to, abychom ho co nejdříve eh, vymazali. A proto spolupracujeme eh, se, se všemi, se kterými uznáme za volhodné, včetně tedy zástupců tohoto panelu a také s vámi vámi. Je to opravdu pro nás velmi důležité a pokud budete chtít být v přímém kontaktu se mnou, tak prosím, učiňte tak, obrajte se na mě konkrétně. Ano, děkuji, děkuji. Já si myslím, že ten eh, kontakt s vámi by měl být opravdu intenzivní i do budoucna, protože eh, je vždy dobré mít eh, nebo být v kontaktu se zástupcem jednoho z největších poskytovatelů internetových služeb. A teď v tuto chvíli dostává slovo Stefan, prosím. Děkuji. Co se týče té první otázky, to znamená těch místních, eh, té místní úrovně, té nejnižší úrovně, tak já bych eh, pouze řekl, že to internetové fórum eh, má své cíle. Ty byly několikrát zmíněny. Takže jde o to zaměřit se tam na otázku přístupu k internetu a potom také eh, na otázku vytváření alternativního obsahu. To budou tedy hlavní cíle tohoto fóra. Dále, co se týče těch dalších otázek, které jste položili, ty byly opravdu velmi složité, protože je tolik nových platform, no, tolik nového obsahu. To znamená, že ve chvíli, kdy vy chcete nějakým způsobem vyhodnotit tu škálu, no tak to je opravdu, opravdu extrémně komplexní a složité. My se snažíme opravdu zaměřit na ty jednotlivé Eh, aktivity. Eh, je pravda také, že eh, podporujeme různé partnery naším technickým know-how. Také podporujeme v podstatě naše partnery prostřednictvím jazykové podpory. To znamená, tady hovoříme například o, o lidech, kteří velmi dobře umí a znají arabštinu, ruštinu a podobné jazyky. To znamená, tou myšlenkou, která zatím vším je, eh, v podstatě vytvářet ten alternativní, alternativní obsah. To znamená, my, my se opravdu snažíme bojovat tímto způsobem. Například teď se hodně eh, soustředíme na videa, která vyzývají nebo hledají v podstatě eh, nové lidi pro sebevražené ústoky. To znamená, teď jsme právě během víkendu odstranili dvě taková videa, která vyzývala eh, i prostřednictvím jaksi návodu na eh, výrobu výbušnin k tomu, aby se lidé stali eh, sebevražními útočníky. To znamená, je třeba eh, hledat takovýto obsah, potom se také podívat na to, kdo zatím stojí a proti těmto lidem zakročit. Děkuji zase poprosím i vás, abyste se opravdu zaměřila na ty otázky od pana Dupreho a, pane Daty, a paní Daty, protože to jsou eh, velmi obvyklé otázky, které se neustále opakují a na něž opravdu hledáme odpověď. Takže prosím, opravdu snažte se zasoustředit na tyto obavy a otázky, které byly eh, zmíněny. Ano, já to proběhnu rychle. No, už chci vyslovit nejdřív politování, že jsem povinna znovu říci, že samozřejmě my jsme proti terorismu, to se mi snad zdá být vědne, zjevné. Chtěla bych také připomnět na význam, že je třeba hájit základní lidská práva Evropanů. Na to by se přece nemělo hledět jako na něco šokujícího, nebo by se to nemělo brát na lehkou váhu. Já jsem zrovna tak šokovaná, že paní Daty mi řekla, že není možné eh, bránit lidská práva a hledět na to jako důstojnou věc v souvislosti s terorismem. Eh, pro všechny aktéry, pro v naší asociaci eh, obrany lidských práv, eh, která má expertízu zejména v digitální oblasti, naším příspěvkem v tomto boji je zabránit tomu, aby neužitečné zákony byly odhlasovávány, které mohou být do budoucna nebezpečné. Mm, no, to se nám zdá, že to může být náš příspěvek v této práci. Já nechci hovořit o tom, jak bojovat proti radikalizaci, to není moje expertíza, ale poukazovat na nebezpečná či neužitečná práva či zákony, ano. Ano, co se týče pedofilie a pornografie, tak to je zajímavé. Ano, protože na té cestě, kterou se obírá tento zákon, jsme viděli, že eh, eh, Eh, ty byly potom rozšířeny na terorismus a potom na další témata, ale já si myslím, že tady je eh, dávat pozor na to, že to není stejná škala lidí, nejsou to stejné, není to stejný typ lidí. Pedopornografie bohužel tady je méně ehm, pochybností o obsahu. Zatímco, když se hovoří o teroristicky nebezpečném obsahu, tak tady prostě eh, pochyby eh, nejsou eh, tak zcela jasné vždycky. Nám se zdalo, že je nutno reagovat v justiční oblasti, když se podíváme těch 130 tisíc rozhodnutí, ze strany spravedlnosti tady došlo k četným chybám, je třeba pracovat na zdvojování účtu. Na ty podobné účty, o kterých vy jste hovořili, když třeba 15krát koluje stejné video, které sdílí 15 různých skupin, tam může být ta klasifikace soudní jednodušší, aby se hovořilo o chybách. Například jeden slavný francouzský novinář, který se specializuje na džihadismus, byl několikrát zablokován na Facebooku a na to upozorňovali také novináři bez hranic. A teď otázka obětí a naivita z naší strany. My každým dnem pracujeme na tom, abychom eh, eh, pracovali jako s experty na oblast terorismu a radikalizaci, ale také s francouzskou asociací obětí eh, terorismu. Eh, která sama se vyslovila proti blokáži stránek na internetu v roce 2014, když vyšel tento zákon. Aby tím nebyla potrestána celá společnost. Ale stejným způsobem specialisté na terorismus říkají dostatečně pravidelně, jak neužitečné je pracovat na blokaci stránek že to tak té radikalizace nezabrání. A to, co tady už zaznělo, tady ten novinář, o kterém jsem již hovořila, je třeba vyhýbat se krátkým, rychlým odpovědím, možná urychleným. Podívejme se na internet. Ano, může to být cesta radikalizace, ale kde jsou kořeny radikalizace? Ty budou daleko hlubší a o tom bychom měli všichni vědět a pracovat na tom tak, aniž bychom neničili model naší společnosti. Děkuji. A pan Alexander Ritzman ano, paní Gomez, co se týče role rodiny. Ano, rodiny mohou být, či jsou klíčem pro bůj s radikalizací, ale občas mohou být samozřejmě i příčinou. To znamená, samozřejmě je to klíčová otázka, ale rozhodně si myslím, že je třeba se zaměřit právě na roli matek, otců, bratrů a sester. Co se týče vlád, tak samozřejmě vlády neby, neměly být těmi, kteří vysílají ten, eh, tu přímrou zprávu. Oni mohou být těmi prostředníky, ale nemohou stát za konkrétními eh, zprávami, protože vy nechcete, aby se na vás eh, obracel někdo z vlády, aby vám nějaký zástupce vlády říkal, jakou cestou se máte vydat, takže to rozhodně ne. Myslím si, že jsme se ponaučili i z toho, co probíhalo v USA. Dále. Eh, já mám v podstatě problém s tím navyšujícím se počtem či se eh, množstvím těchto eh, nenávistných projevů. To znamená, že máme velkou, opravdu velkou, velkou radikalizaci na té straně radikální pravice. Máme tady také neustále více aktivnější eh, salafisty a jejich eh, extrémně pravicová, eh, pravicové odnože. Dále v podstatě různé muslimské organizace, které říkají, že salafisté se je snaží vytlačit ze společnosti. To znamená, že tady se to všechno navzájem jak si živí, navzájem se to podporuje a posiluje. To znamená, že všechny tyto aktivity jsou vzájemně velmi, velmi provázané. Dále, eh, co se týče té e, obecné prevence, vzdělávací programy a tak dále. Samozřejmě, určitě, já jsem zmiňoval ty e, pokyny a ty manuály pro rodiče, pro pedagogy a z pedagogy, protože velmi e, často v podstatě je třeba opravdu jednat hlavně v té oblasti obecné prevence. E, pan Depre samozřejmě zmínil velmi mnoho důležitých faktorů a důležitosti také vyvážení vyváženosti eh, mezi různými bezpečnostními aspekty. Eh, to znamená, že my víme, že velmi často eh, nedochází k tomu, že by, se, že by v podstatě docházelo k identifikaci ehm, uživatele či autora, ale jde hlavně o ten obsah. To znamená, že jdeme vždy po obsahu. To znamená, že ve chvíli, kdy vy už budete mít nějakou skupinu, jejich členové jsou zástupci občanské společnosti a dalších eh, eh, aktérů, tak eh, v podstatě je možné pomoci těmto skupinám také identifikovat tento, nebezpečné, tento nebezpečný obsah a samozřejmě tady existují také technické možnosti, technické možnosti, které v dnešní době už mohou být, či jsou velmi silným nástrojem. Děkuji. Děkuji všem řečníkům za velmi vysokou kvalitu jejich eh, projevů a jejich eh, příspěvků. Děkuji opravdu všem, paní, paní Šarme, paní Smith, eh, Alexandrovi. Jsem opravdu rád, že je tady přítomno také více našich poslanců, protože eh, to, co se nám přenesli, opravdu svědčí o velmi vysoké eh, kvalitě. A jelikož eh, máme málo času, tak bych vás poprosil, aby následující panelisté se okamžitě dostavili sem ke mně nahoru. Protože změníme teď náš panel, dovolte, abych vám představil naše další řečníky. Velká část právě paní Daty se také soustředila na otázku boje proti radikalizaci ve vězeních a na justiční systém a deradikalizaci. A první hosté již přicházejí.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 než si všichni posadí, dovolte, abych vám představil první eh, řečnici. Je to Jona Van Juker, která zastupuje Eurojust a bude zajímavé vyslechnout si od ní, jaké národní zkušenosti a osvědčené postupy nazbíral Eurojust v boji proti radikalizace v našich justičních systémech. Takže nejprve se budeme zaobírat justičním systémem. A já bych rád požádal kolegy, kteří opouštějí místnost, aby odešli v tichosti. Děkuji vám mnohokrát. Uh, good afternoon and thank you. Krásné odpoledne. Děkuji mnohokrát, že jste pozvali Eurojust na tuto významnou diskusi a jsem velice ráda, že se s vámi všemi mohu podělit o zkušenosti Eurojustu. It's Mr. Dupree's phone. Not usually this chaotic, so to our guests, but please, uh, please start again. I'm so sorry. Prosím, moc se omlouvám, začněte znovu. Prosím pěkně. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji vám všem za pozvání Eurojustu eh, k této diskusi o justičních rozměrech a o roli justice při boji proti násilí, rekrutování pro teroristy, radikalizaci. Eurojust Eh, rozpoznal svou roli a, svou při, a, jeho, a jeho přidaná hodnota byla uznaná v příslušném usnesení Evropského parlamentu, kde se vyzdvihuje význam eh, zvýšené spolupráce justičních systémů v členských státech a Eurojustu a bylo také zdůrazněno, jak důležitá je výměna informací na justiční úrovni právě v boji proti terorismu a radikalizaci. Jsme vděční za tento silný mandát, který Eurojust dostal a jsme také hrdí na to, že máme podporu parlamentu pro možnost eh, znásobit naše kapacity, eh, protože také naše úlohy se zvyšují. Měli jsme 45 případů v členských státech ve srovnání se 14 případy, které jsme měli v roce 2014. A to ještě neukazuje komplexnost všech těch teroristických případů které dostáváme, legální praktické záležitosti jsou řešeny eh, na úrovni národních států a Eurojust jim pomáhá při zrychlení justiční spolupráce a vyřešení eh, případů eh, v běžících případech zatýk zatýkání, stíhání, legální problémy, společné týmy, eh, které koordinují koordinační centra Eurojustu a která se také zmiňují v usnesení parlamentu. Eh, čili eh, toto posílení kapacit Eurojustu je velice potřebné. Co se týče výměny informací na tradiční úrovni, asi budete vědět, že od roku 2005 Eurojust měl nejprve sbírat pouze informace o vyšetřováních eh, při teroristických útocích a jediné propojení případů mezi evropským zatýkacím rozkazem eh, to se posílalo Eurojustu a my jsme viděli, jak vzrostla výměna informací. V roce 2014 jsme měli pouze 13 takových informací, zatímco v tomto roce už více než 100. A to též platí pro další případy. Ehm, v případech trestního stíhání. Eh, co soudy rozhodují, jaká je úroveň rozsudků. V listopadu 2015 rada zadala Eurojustu za úkol, aby se hlouběji podívala do praxe vynášení rozsudků v členských státech. Zda jsou také používány alternativy eh, k trestům vězení. A co se děje v takových případech? Zda existují nějaké eh, programy pro deradikalizaci, pakliže ano, fungují. A tímto způsobem Eurojust se snažil přispět ke spolupráci kriminální policie Čili zabýváme se těmito záležitostmi. Díváme se na případy a vidíme, že jsou alternativy k, vězněň, k trestům vězení. Před pár lety byla možnost pouze posílat lidi do vězení. A dnes vidíme na, te, na soudech tendenci nejenom prostě eh, mít odsouzení k trestu odnětí svobody, ale eh, dokonce i v písemných nálezech soud specifikuje programy deradikalizace které by měla navštěvovat ta dotyčná osoba. Ale je třeba specifikovat také přesně cíl tohoto programu. Ne, nejenom změnit chování dotyčného. My chceme tento program nasměrovat také na ideologie, víru, aby Mm, se hovořilo eh, s dotyčnými osobami například o dezinterpretaci islámu a podobně. Do toho se díváme. Eh, také eh, se díváme na korespondenci více než před deseti letech ve všech členských státech jsou, byli jmenováni specifičtí žalobci, kteří se zaobírají otázkami terorismu, setkávají se v rámci Eurojasto a vyměňují si zkušenosti o nejosvědčenějších postupech, problémech, eh, výzvách, a nových trendech terorismu. A od roku 2013 diskutujeme také jako separátně důležité téma právě deradikalizace. O čem se diskutuje? Především o legální koncepci. Co to je deradikalizace? Zda tyto problémy mohou být vnuceny, jestli to vůbec legislativa umožňujeme my vidíme, že v některých státech to není legální koncepce. To znamená, nemůžete vidět rozhodnutí soudu, který by řekl, a toto je program deradikalizace. A také je důležité definovat a vidět, jaký je rozdíl mezi deradikalizací a hm, jaksi hm, přestáním se angažovat v určité oblasti. Musíme také sledovat, jaké možnosti trestního stíhání existují, o jakých rozhoduje, jaká aplikuje soudce, když má za cíl deradikalizaci a za jakých podmínek by taková reda, re, redakalizace byla přiměřeným prostředkem. Eh, také jsme analyzovali určité odsouzené, eh, co se, eh, když se to týkalo dívek a žen, které odcházely do Sýrie. A viděli jsme, že toto bylo také jinak vykládáno v jednotlivých členských státech, protože Eh, v určitých členských státech eh, to eh, dopadlo odsouzením, v jiných ne. Díváme se také na nástroje řízení rizik. Jak rozlišovat mezi obhájci, protože je třeba soustředit se nejenom na spáchaném činu, ale také zkoumat riziko a stupeň ohrožení, které někteří pachatelé znamenají a přinášejí. A vidíme ve členských státech, že někde, eh, vidíme tedy, že tu jsou ohodnoceni pachatele jako nízkorizikový, středně rizikové, vysoce rizikový. Největšího úspěchu můžeme dosáhnout, budeme-li mít úzkou spolupráci mezi spravodajskými službami, vězeňstvím, sociálními, partner, sociálními eh, partnery a policií. E, naším záměrem je také úzce spolupracovat e, s Europolem. E, to byl také jeden z požadavků agendy bezpečnosti, takže v současné době jednáme s Euro zkoumáme u nás, jakým způsobem bychom mohli spolupracovat s Centrem boje proti terorismu a také se účastníme setkání na radě, protože a tady je role eurojasto jasně uznávaná. A tady bych skončila a těším se na vaše otázky. Děkuji mnohokrát. Já si myslím, že základní záležitostí jsou právě ty velké rozdíly v jednotlivých členských státech. Otázkou je, zda Eh, jak vypadá třeba ta koncepce zahraničního bojovníka, že eh, to jsou strašně důležité věci, takže děkuji mnohokrát za to, co jste nám řekla a rovnou přejdu k panu Nielsenovi. Celá řada kolegů už slyšela o takzvaném Arhus projektu, který je <coughs> velmi eh, známý. Je to projekt, který byl tedy uskutečněn ve městě Aarhus a e, Steven se nám o tom určitě něco řekne, protože to je projekt pro deradikalizaci mladých lidí. Uh, a řeknete nám tady něco o tom, jak tento projekt fungoval. Děkuji, děkuji za pozvání. My v tuto chvíli trošičku teďka měníme ještě náš způsob práce, ale samozřejmě, že jsme začínali hlavně eh, se street worky v roce 2007. V podstatě jsme byli pověřeni místním policií tím, abychom vytvořili nové projekty na deradikalizaci. A šlo v podstatě o to identifikovat, kde jsou tedy ty, kde je ta, kde je ta živná půda pro radikály a kde jsou ta eh, místa, kde se lidé radikalizují. To znamená, že my jsme eh, měli už eh, údaje od různých agentur a úřadů, to znamená, že jsme nemuseli nic úplně nově vynalézat. Ale pouze, abych vám trošičku dal, dal nebo řekl, v jakých počtech nebo o jakých počtech tady hovoříme. Eh, hovoříme o obyvatelstvu, které činí 550 tisíc eh, lidí. Co se týče eh, Orhusu jako takového, tak má 330 tisíc eh, obyvatel a Orhus je druhým největším dánským městem. Takže z čeho vychází ta naše zkušenost? Vychází z ze 400 přibližně různých zpráv za posledních několik let. Eh, jde tedy o radikalizaci, která má hlavně původ u islamistů a eh, extrémně pravicově extremistických skupin a dva případy byly eh, extrémně levicová, levicové strany. Většina případů se řeší prostřednictvím eh, poradenství, to znamená, že máme odborné eh, poradce a mentory, kteří jsou také součástí toho současného policejního a sociálního systému. A to je v podstatě jaksi ta, ten klíčový bod té eh, včasné prevence, či to, té včasné reakce. 28 eh, lidí eh, se už stalo součástí toho eh, mentorského programu. Použili jsme také peníze z Erasmu a devět lidí v tuto chvíli v podstatě využívá služeb mentorům. No, co se týče eh, syrských eh, dobrovolníků, tak od eh, prosince 2002 až do dneška máme 630 nahlášených osob, 8 bylo zabito, 18 se vrátilo a 10 z nich ještě stále v Syrii a v Iráku. Co se týče etnického původu, tak je opravdu velmi Eh, rozmanitý, ale především jde o Somálce, tu, Turky, Palestince, Jordánce, Sudánce, eh, Dány a další. V tuto chvíli už čelíme si da, neustále narůstající eh, výzvě která má podobu takzvaného islámského státu ISIS. V tuto chvíli víme, že máme ještě v Sýrii dalších 12 lidí, 8 bylo zabito, to znamená, že stále se setkáváme s eh, nutností eh, poskytování poradenství rodinám zahynutých či zabitých eh, na bojištích v Sýrii. A je třeba dělat samozřejmě také všechno pro to, aby nedocházelo k radikalizaci sourozenců těch již e, odešlých. Tak, e, využíváme pro naší práci tento strategický trojuhelník. E, to znamená, že Eh, u většiny lidí nemáme pocit, že by bylo nutno nějakým způsobem eh, zasáhnout. Potom ta žlutá část, to jsou lidi, které, kteří potřebují pomoc a poté ten červený malý trojuhelník, to už je nutnost zásahu. Takže jak pracujeme? Eh, v podstatě Eh, musíme dělat všechno pro to, aby narůstal odpor vůči eh, této radikalizaci. To znamená, že se zabýváme hlavně otázkou osvěty, snažíme se vysvětlit, co to vlastně radikalizace je. Eh, musíme také šířit informace o tom, kam lze zavolat ve chvíli, kdyby někdo zaznamenal tedy takovéto aktivity. Pořádáme různé workshopy, semináře pro profesionály, pro učitele, různé veřejné aktivity a samozřejmě se také vydáváme mezi eh, lidi in situ. Takže eh, co se týče to žluté oblasti, to znamená té oblasti, kde už je třeba nějakým způsobem poskytovat konkrétní pomoc, tak máme například takzvaný info dům, to znamená, to je kontaktní místo, které obdrží informace, ty informace předá dál a může tedy například eh, zprostředkovat mentorské služby, Eh, nebo jiné s tím související eh, aktivity. Eh, provádíme také hodnocení situace a hodnocení rizika a poté také v podstatě se zabýváme tedy tím červeným trojúhelníkem, to znamená tam, kde už je třeba opravdu zách, zásah, kde je třeba jak si zasáhnout něčemu, zabránit něčemu, předejít. Nejvíce našich aktivit se soustředí především do toho zeleného eh, obdelníku čtyřúhelníku. To znamená, ta červená, to už je trošičku, to už jde eh, občas mimo nás tak eh, dále poté tady máme ještě různé tedy té externí, ty, ty externí partnery, se kterými spolupracujeme, to znamená hotline, linka v eh, Kodani. A v souvislosti s tím, co zde zaznělo, chci říci, tak my samozřejmě děláme všechno pro to, abychom podpořili ty aktivity, které se snaží bojovat s eh, radikálními či radikalizujícími se aktivitami na internetu. Radik radikalizace je ale něco samozřejmě, co se vytváří a posiluje mezi lidmi. E, a ty online platformy jsou samozřejmě pouze nástroje, nástrojem. A my proto se hodně zaměřujeme na rodiny. Máme několik e, lidí, kteří vyrostli v rodině, e, jejichž členové byli mujahidínové. To znamená, že se opravdu snažíme eh, těmto lidem pomáhat, snažíme se jim zprostředkovat co nejvíce informací, eh, vzdělání a tak dále. V Kodani samozřejmě eh, máme kolegy, kteří se potýkají se stejnými problémy a potížemi, to znamená, že se snažíme co nejvíce spolupracovat. Co se týče té praxe samotné, té, eh, těch street workerů, tak eh, jak jsem říkal, eh, provádíme hodnocení rizika, máme street workery, dostáváme údaje v podstatě o těch lidí, se kterými spolupracujeme od policie, street workerů, mládežnických klubů, sociálních služeb, vězeňských služeb, policie, škol, rodin. A když my jsme se samozřejmě snažili, snažili zabránit eh, tomu, aby se do Sýrie eh, aby do Sýrie začalo odcházet od nás více a eh, více lidí. A hodně jsme se zaměřili tedy na ty rodiny, na ty rodiny těch, z nichž už někdo do Sýrie odešel. A my jsme vlastně v podstatě vyzývali ty rodiny, ty, ti kte- ty členy rodiny, kteří zůstali u nás, aby šli eh, do mešity, aby tam vysvětlili, o co jde, aby zabránili té další radikalizaci a eh, prostřednictvím nich jsme se snažili tady eh, bojovat. To znamená, že ty rodiny, rodiny jsou zcela, zcela klíčové. Ten infodum, takzvaný infohouse, samozřejmě je dobrou platformou právě pro setkávání odborníků či Eh, všech eh, zúčastněných eh, partnerů a zároveň tedy také zprostředkovává jak si ty kontakty s sociálními službami, s mentory, s poradci a také s poskytovateli psychiatrické péče. To znamená, máme například i psychiatry, kteří se eh, soustředí eh, na takzvanou eh, jaksi transkulturní terapii. Přesně nevím, v čem spočívá, ale spolupracujeme s nimi. To znamená, že ta intervence, ta, ten zásah musí přicházet z mnohých stran. To znamená, ve chvíli, kdy hovoříme o nějaké práci v této oblasti, tak je to vždycky jaksi multi multisložková, eh, multiagenturní zpráce. Nemůže to být jenom policie, nebo nemůže to být jen sociální služby, musí to být ve spolupráci vlastně eh, se všemi eh, partnery. Musíme být také co nejflexibilnější musíme být co nejotevřenější a nejvstřícnější vlastně k těm, kteří už jsou jaksi identifikováni jako zranitelní a e, kromě toho je třeba taky najít ten správný přístup k těm lidem, kteří už jsou odsouzeni za své radikální e, působení a můžou, být, e, mohou se právě například účastnit různých probačních programů a tak dále. Vnímáme sebe sami nebo to je, to je v podstatě tady na tom eh, diagramu vlastně eh, je takový diagram, který zobrazuje to, jak vnímáme sami sebe, to znamená, v čem eh, spočívá ta naše práce, to znamená, že spolupracujeme nebo tady jde v podstatě o tu, o tu prevenci radikalizace a násilného extremismu. Samozřejmě, že nás také kritizují na různých Eh, úrovních za to, že v podstatě se snažíme být jaksi tím alternativním trestajícím, ale tomu tak není. My se jenom snažíme zastávat co nejholističtější postup a spolupracovat se, se všemi, kteří, kterých se to dotýká. Děkuji. Děkuji, váš projekt je velmi známý, takže děkuji, že jsme nám poskytl o něm další informace. Chci poděkovat všem členům, kteří tady počkali protože se domnívám, že kvalita prezentací ukazuje vysokou úroveň. Děkuji všem, kteří tady zůstali a poslouchají. Pan Dekerkov potom zhrne celou naší diskuzi na závěr. Ještě tady máme posledního řečníka, kterého se vyslechneme, a to je Robert Earl, opět z organizace RAN, z Radicalization Awareness Network a bude hovořit o tom, jakým způsobem se mohou lidé radikalizovaní či zaměření na násilí mohou přesměrovat směrem k mainstreamové společnosti. Děkuji mnohokrát za to, že jste mě pozvali. Je mi potěšením, že s vámi mohu být. Jmenuji se Robert Earl. Pracuji lidem, eh, s lidmi v terénu. Eh, já jsem 13 let spolupracoval eh, s organizací Exit Sweden, která spolupracovala s lidmi, kteří chtěli opustit neonacistickou skupinu v organizovaných zločineckých bandách. Eh, teď tady zastupu RAN, eh, specificky je to skupina, která se jmenuje Exit eh, a to znamená nalézat lidi, kteří buď již pracují nebo by měli zájem na tom spolupracovat v této skupině zvané Exit. Je to určitá výzva, protože to znamená, prakticky spolupracovali s lidmi v terénu. Dovolte, abych se s vámi podíval na určité trendy a výzvy. Za posledních pět let eh, jsme v Evropě měli různá setkání v hrstce členských států, kam jsme zvali lidi z takřka všech členských států, aby si vyslechli jejich praxi, jejich doporučení nebo výzvy, kterým čelí oni aby se nalézalo co je klíčovým prvkem v práci Exitu. Některé trendy a výzvy ukazují, že e, nestačí pracovat jenom v malé lokální nevládní organizaci, ale propojit to s jinými vrstvami společnosti. To je potřeba. Otázkou tedy je, jaký zájem má vlastně společnost na tom, aby lidem pomohla vrátit se zpět z extremistické skupinu. Když se podíváme na násilné extremistické uh, islamisty, je to opravdová výzva. Dříve už tady zaznělo, jaké trendy tady jsou. Vidíme, uh, že situace se mění v arabských zemích, v Syrii, až mm, se bude víc lidí vracet, jakým způsobem budeme jednat eh, s těmito lidmi a jakým způsobem hledat motivaci pro mm, eventuální jejich změnu, či nikoliv. Je tady velký požadavek, jak co do kvantity potřeb, abychom měli víc lidí, kteří budou pracovat s intervencemi a tváří v tvář s konkrétními jedinci z těchto skupin ale je to také velice striktní požadavek pro kvali- na kvalitu. Když nevíte, co děláte, tak můžete způsobit velké škody. Když se podíváme na to, jakou práci teda vaše, jaký dopad vaše práce by měla. Mm, a když se díváme na výsledky, tak já skutečně bych si přál, aby tady byla hodnocení, evaluace, aby i univerzity se těmito programy zaobíraly. Mm, eh, od posledních, tedy několik posledních let se snažíme kontaktovat eh, takto pracovníky v Evropě. Další slide, prosím. Já bych rád prošel některými základními zásadami, eh, když, eh, kterými se řídíme v naší praxi. Dokonce i když existují různé ideologie, zdá se, že cesty jsou podobné, když se jedná o přístup, k tě, o to dostat se do těchto skupin a také o to, jaký druh podpory potřebujete. Násilní extrémisti jsou v konfliktu se společností, nemají rádi společnost, nedůvěřují společnosti, nedůvěřují vládě, nedůvěřují úřadům a, a nedůvěřují také jedincům. Jeden z dalších klíčových záležitostí je vlastnictví procesu. My jim často říkáme klienti. Klienti eh, musí být součástí toho procesu. Eh, můžete někoho dát na seznam, že potřebuje pomoc, ale musíte také ho přimět k tomu, aby se angažoval, aby on prošel určitými kroky, aby se prostě aktivně účastnil tohoto procesu. Dále je nezbytná důvěra Eh, to samozřejmě vědí všichni, kteří pracují v oblasti psychoterapie pro sociální pracovníky. Změna eh, perspektiv pro lidi. Můj kolega tady hovořil o věrohodnosti a to také velmi souvisí s důvěrou. Když chcete s někým vytvořit důvěru, potřebujete také vytvořit věrohodnost. A musíte práci založit na jasné analýze typu situace, případů, které máte před sebou. Bude to úplně jiné pro někoho, kdo je mladý a právě tam vstoupil někoho, komu je víc než 40 a nějaké té organizaci působilo už hodně dlouho. Čili velmi detailní analýza specifické konkrétní situace toho, kterého člověka. Je tady velká potřeba důvěrnosti protože prostředí extremistů je paranoidní. Oni nedůvěřují si ani navzájem, ani nedověřují jiným a zcela jistě nedůvěřují jedem, kteří by jim chtěli pomoci opustit tu komunitu. Eh, takže tady se musí opravdu tvrdě pracovat na důvěrnosti, aby neprosakoval informace o tom, kdo se programu účastní, aby se tyto osoby nevystavovaly sdělovacím prostředkům, když oni, pak, když oni sami si to nepřejí eh, postupovat velice opatrně, protože to také vysílá zprávu ostatním, co to je za typ práce, kterou děláme v té eh, praxi východu Důležité je také vytvořit bezpečné prostředí, aby se někdo mohl změnit. Když přichází z násilného extremismu a mě chceme dostat zpátky do společnosti, to je poměrně dlouhá cesta a je to úplně jiný druh postojů ve společnosti než v jeho skupině to znamená vytvořit bezpečné prostředí, kde je možné tohoto člověka provázet, ale to samozřejmě chce svůj čas. A jaký typ e, lidí máme, kteří pracují v tom exitu? Buď to jsou terapeutisti, psychologové, sociální pracovníci nebo i nějací zdravotní pracovníci. Uh, nebo dokonce lidé, kteří bývali členové nějaké takové organizace, a dostali se zpět, začlenili se zpět do společnosti, čili disponují osobní zkušeností. To je velmi efektivní forma pomoci, ale také potřebujeme podporu profesionálního personálu. Další slide, prosím. Když se vrátím k naší, býva, naší minulé diskusi, eh, s kým pracujeme, s čím pracujeme, sednul bych si s někým a budu se s ním snažit hovořit o ideologii a hovořit proti tomu a říct mu, že nemá pravdu a budu se snažit působit jako papežsky na něj. No to my většinou neděláte, neděláme, promiňte, protože to by samozřejmě nevedlo většinou ke změně, kterou si přejeme no, v tomto prostředí. Oni jsou programování a jsou tedy velice eh, jedním způsobem reagovat na kritiku s určitým repertoárem. Čili klíčovým prvkem je pracovat s osobní situací, podívat se, koho mám před sebou, v jaké osobní situaci je, jak mohu posílit pozitivní prvky stránky jeho osobnosti. Rodina, přátelé, komunita. Také velmi důležité začlenit, Tož předtím jsme slyšeli, jak důležitá je rodinná podpora, to je zcela zásadní. Hmm. Nechceme-li, aby i jiní členové rodiny se radikalizovali, ale je třeba hmm, pomýšlet také na společnost a to nás navrací zpět k zásadnímu bodu. Jaký typ společnosti chceme? Jak jsme ochotni přijmout tyto lidi zpět a jakým způsobem to chceme udělat? Poslední dva slajdy za 20 vteřin. Eh, takže eh, klíčem eh, podle stokholskému programu 2009 nevládní, organizace nevládní a organizace občanské společnosti jsou zcela základním mm, faktorem a pro praxi tohoto exitu či východu. A je daleko snadnější vytvářet důvěru v těchto formách, ve vztazích s lidmi. A další obrázek na dvě vteřiny a pak už skončím, ale nevládní organizace a občanská společnost to nemůže si samotná. Skutečně potřebujeme vlády členských států, aby spolupracovali s občanskou společností. Musí být s námi na jedné palubě, ale také eh, pro možnost finančních pomoci a pro kooperaci a spolupráci. Děkuji vám mnohokrát. Děkujeme, děkujeme za vaši práci. A v tuto chvíli je čas na otázky. Já bych se hlavně ráda obrátila na zástupce Europolu. Zástupce Eurojustu. To znamená, v souvislosti s tou práci, s tím bojem proti radikalismu ve vězeních. Jak to tedy probíhá? Kontrolujete například imámy? Kontrolujete zdali imáni, kteří byli na svou práci připravování v Evropě, jsou v kontaktu s lidmi, kteří jsou ve vězení, no, protože já nevím, zdali je to možné, zdali imáni například ze Saudské Arábie jezdí do Evropy, nebo jsme s nimi s nějaký, nějakým způsobem v kontaktu. Já jsem velmi vděčná za to, co řekli dal, další řečníci. Uh, ale zajímalo by mě, zda existují ještě jiná města než Orhus, která mají takto propracovaný eh, systém či konkrétně zaměřené programy, či jak vypadá to eh, financování, protože vy jste hovořili o těch strategických programech, o té expertíze, ale vy jste také na to našli samozřejmě finanční prostředky a proto se ptám, zdali tady existují i jiná města než Orhus, která mají takovéto podobné programy. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Děkuji. Pane předsedo, budu pokračovat dál v angličtině. Já bych se rád zeptal řečnice na to, jakým způsobem spolupracují tajné služby a policie, protože vy jste to také zmínila. Protože Eh, tady samozřejmě bychom mohli vyjmenovat eh, členské státy, které u nichž tato spolupráce se selhávala, ale asi tomu tak, eh, tomu tak nebude. To znamená, spíš se vás zeptám, jak chcete zajistit, aby ta spolupráce s těmito službami byla efektivnější. Tak a pokud ještě se mohu zeptat také já. Já se vám omlouvám, nakonec budete muset na všechny otázky odpovídat vy. A víte proč? Protože, nebo a teď položím já svou otázku. Jak vlastně se stavíte k těm zahraničním bojovníkům v rámci eh, soudního eh, systému? Protože tady mezi našimi poslanci máme i dva soudce. To znamená, jak to spadá do národních kompetenci, protože tady hovoříme o přezahraničních případech. To znamená, máme tady velmi radikalizované nebezpečné eh, lidi a zároveň také velmi jaksi idealistické lidi, já nevím, například i lékaři, kteří v podstatě chtěli jet do Alepa, eh, chtěli pomoci lidem. To znamená velmi rychlá otázka. Poskytujete také pomoc či pokyny i vašim soudním eh, zástupcům. Eh, existují, existuje nějaký materiál, existuje nějaký, existuje nějaký manuál či pokyny pro eh, pro soudy na národní úrovni. Protože já si myslím, že právě tyto přizraniční případy jsou extrémně uh, složité, protože eh, my tady v podstatě máme co dočinění eh, s velmi širokou škálou lidí, od těch eh, nejnebezpečnějších radikálů až po ty nejfilantropičtější lékaři, kteří se z Alepa vracejí. Já si myslím, že my bychom samozřejmě měli něco o tom vědět, zdali tedy ta spolupráce probíhá nebo jak probíhá. Takže začnu s tou první otázkou, která se týkala věznic. Ano, v rámci Eurojustu se také zabýváme tou otázkou, jak pracovat ve věznicích. Víme samozřejmě, že v některých členských státech se imamové nachází. To znamená, že bohužel nemáme eh, detailní informace o tom, odkud přesně všichni tito imámové přichází, ale nevím, možná, že bychom se mohli zeptat našich eh, odpovědných orgánů na to, odkud tito lidé přichází. Nicméně eh, víme, že imámové jsou součástí této radikalizace, ke které dochází mimo jiné ve věznicích. Co se týče té druhé otázky, která se týká spolupráce všech zúčastněných aktérů. To je zcela zásadní. Nicméně do našeho mandátu jako Eurojustu nespadá to, abychom my hodnotili, co funguje a nefunguje v členských státech. Eurojust jednoduše zdůrazňuje důležitost toho, aby se toho, té výměny informací účastnily opravdu všechny úrovně. E, to znamená, jde o spolupráci mezi všemi zúčastněnými aktéry. To je zcela zásadní, e, protože e, ve chvíli, kdy chceme bojovat proti těmto tendencím, tak musíme vycházet z toho multidisciplinárního principu, jinak to prostě nepůjde. Tak a když se tedy vrátím k otázce pana předsedy, tak ano, ano, je to extrémně komplikovaná otázka, na kterou lze odpovědět pouze komplikovaně. Eh, do našeho mandátu nespadá vypracovávat nějaké pokyny či manuály eh, nebo pokyny v souvislosti s tím, jak by měly vypadat tresty pro jednotlivé eh, případy, protože každý případ je třeba soudit jednotlivě. My v rámci Eurojustu se snažíme dělat všechno pro to, aby ve chvíli, kdy jsme požádáni, o asistenci eh, eh, či o osobní spolupráci ve chvíli, kdy je třeba vydat například eh, zatýkač v jiném členském státu, tak tady my jsme těmi zprostředkovateli, které, kte, kte, kteří to mohou nastartovat či zrychlit, protože my jsme dobře zorganizováni ve, ve mnoha zemích zároveň. To znamená, že můžeme zároveň jak si koordinovat různé eh, souběžné akce v různých členských státech. To znamená, že u mnoha případů můžeme říci, že eh, k tomu úspěšnému zásahu došlo také díky eh, pomoci Eurojustu. Kromě toho také Eh, žalobci a státní zástupci, kteří se eh, zaměřují právě na otázky terorismu, se, eh, se setkávají mimo jiné také na naší půdě. To znamená, že my jsme takovou napomocnou platformou pro tyto lidi. To znamená, že děláme všechno pro to, aby žalobci a zástupci soudní moci se mohli u nás setkávat a vyměňovat se informace, protože nemusí jít pouze o zahraniční bojovníky, jde o různé eh, sítě a skupiny a my můžeme poskytnout informace a osvědčené postupy, které se týkají toho, jak například správně identifikovat a určit, že se opravdu jedná o teroristickou radikální skupinu. To znamená, jsme platformou pro výměnu informací. Eh, paní Gomez se ptala na tu ještě eh, rychlou otázku, to znamená, zdali těch projektů, jako máte vy v Orusu, je mnoho, nebo jste jedinými? No, dánská vláda se snaží dělat všechno pro to, aby ten náš model se rozšířil také na další eh, policejní distrikty a na další eh, úrovně a obce samozřejmě vždy Eh, v souladu s tou potřebou, která v různých eh, regionech eh, jaksi existuje. Ale ano, ano, v podstatě naše ministerstvo a i naše tajné služby si myslím jsou velmi nakloněny té, té naší práci. Také jste se ptala na to financování co se týče těch našich intervencí, tak v rámci dánského kontextu Eh, je to v podstatě velmi levné. Hovoříme eh, o 800 tisících euro, což je v podstatě v rámci všech těch, eh, v rámci toho kontextu je to opravdu kapka v moři. Ale samozřejmě, samozřejmě je to třeba vnímat si v tom celodánském kontextu. Děkuji, děkuji mnohokrát. Já opravdu už nechci přijít o žádné poslance a tlačí nás čas, takže pan Dekorkov eh, byl opravdu velmi, velmi trpělivý, všechno si vyslechl a já jsem velmi eh, rád, protože hovoříme tady o velmi komplikovaném, komplexním tématu a samozřejmě jde v podstatě o velmi komplikovaný problém eh, vzniku a příčin radikalizace. Ale já jsem opravdu, opravdu rád, že i přesto, jak je to komplikované a přesto, kolik informací musíme mít k dispozici, tak eh, jste tu a eh, snažíme se v podstatě ty informace dát dohromady. Takže já opravdu děkuji, děkuji za to, že jste tu a prosím vás tuto chvíli, abyste se ujal slova. Já myslím, že ušetříme čas, když zůstanete na svém místě, ale eh, mistr Karkov je koordinátor pro boj proti terorismu. Nebo chtěl byste sem přijít k nám? Takže prosím, pokračujte. Já budu velmi stručný. Já jsem jenom chtěl okomentovat to, co dělá váš výbor a to, že vůbec dal takové slyšení na program dne. Děkuji mnohokrát za vynikající řečníky, kvalifikované, kteří eh, vlastně i na základě správných témat, která jste vybrali, také podnítili poslance k diskusi. Internet Mm. víme, a je to dobrá zpráva, že fyzický kalifát se rozpadl, ale existuje tady ještě virtuální kalifát a víme, že Daesh se bude stále snažit, aby inspiroval aktéry na dálku i přímo. Viděli jsme v prosince v případě Sašida Kašimio, který používal internet a dekryptoval, dešifroval e, zprávy. A druhá oblast rehabilitace, to je velmi to je velmi důležité. Taky jste právě o tom teď hovořil. Já se k tomu ještě vrátí. Já se k tomu ještě vrátím. Nejprve hodnocení toho, co děláme v Evropské unii. Za druhé řeknu něco k tomu, o čem se tady diskutovalo a, a potom z toho vyvodím závěr. E, co děláme a za co jsem odpovědný už 9 let, e, skutečně Eh, jsem ohromen tím, jak jsme zlepšili policejní spolupráci, policejní akce. Samozřejmě to nestačí, je třeba udělat více, jak na evropské úrovni, tak ve členských státech. Ale myslím si, že jsme daleko sofistikovanější, než jsme byli dříve. Já sám jsem se účastnil návrhu první evropské strategie v roce 2004 a to bylo skutečně, jenom jsme odhadovali, Vlastně jsme si to vycucali z prstu prakticky a teď už pracujeme eh, s daleko větším pokrokem, jak uvnitř, tak mimo Evropskou unii. Já jsem byl v Jordánsku minulý týden. Evropská unie dává 10 milion eur pro pro jednak pro vládu. Máme lidi v terénu, kteří taky pracují eh, eh, s tím, jak potírat radikalizaci v terénu. Podporujeme také nevládní organizace, které hledají eh, řešení na místě. Frank byl v Turecku. A Turci byli velice vděční, že mohli s námi pracovat na strategické komunikaci díky excelenci expertů, kteří tam byli vysláni. Myslím si, že sdělení, které komise vydala v červnu, je velmi zajímavé. Proč? Protože dodatečně ke klasické preventivní práci, eh, která byla výborně vyvinuta generálním ředitelstvím pro vnitřní záležitosti, se začal zaměřovat na boj proti extremismu i <coughs> v jiných oblastech, polích, vzdělání, mládež, sport kultura a přístup k zaměstnání. A pro mě je to takový dobrý pohyb směrem k mobilizaci různých finančních programů, strukturální investiční formy Horizon 2020, Kreativní Evropa a tak dále. A to je opravdu dobrý začátek. Komise například zahájila iniciativu, já jsem hodně se toho účastnila. Založeno na americké zkušenosti využít tzv. virtuálních programů Erasmus. Myslím, že už jsem se o tom několikrát zmínil ve vašem výboru na propojení 200 tisíc evropských s 200 tisíci arabskými studenty, aby měli společné internetové kurzy. Máme nové nástroje, mnoho z nich už tady bylo zmíněno, eh, eh, různá fora, strategická komunice a tak dále. A druhá věc, kterou chci říct, jsme pragmatičtí. <clears throat> Nejprve jsme se snažili <clears throat> porozumět profilu. Nejsme pragmatičtější při identifikaci tří hlavních typů tří hlavních oblastí. E, za druhé, dvě záležitosti. E, internet a vězení. Tady musíme dělat daleko více, jak toho řeklo mnoho z vás. Internet, a tady naprosto sdílím to, co řekl Gerard Deprej a pan López Agida. Acting Forum je vynikající komis- aktivitou komise protože malé členské státy nemají samozřejmě stejnou zkušenost s džihadistickými společnostmi, jako to má celá Evropská unie. A sdílení té široké palety, to není jenom radikalizace online, ale také digitální důkazy. Eh, když chceme eh, být schopni odsuzovat, musíme také nazbírat eh, důkazy. Musíme pracovat v oblasti dešifrace, to je dešifrování. Ale to můžeme vyřešit jedině, když budeme spolupracovat na vysoké úrovni. My jsme od veřejno-soukromého partnerství měli výborné vstupy a podle mě by i tady to šlo ještě zlepšit. Systém označování. A já chápu, co tady zaznělo, co se týče potřeby eh, zachránit svobodu projevu no, té, ze strany té francouzské řečnice. Ale já si nemyslím, já si, že internetová společnost by měla odstraňovat daleko více ze svého obsahu. Europol byl velmi efektivní. 17 tisíc stran bylo smazáno. Eh, asi 87% z toho bylo, ale to je kapka v oceánu, buďme upřímní. Já se domnívám, že když internetové společnosti by automaticky odstraňovaly takový obsah, zlepšila by se naše práce. Potom je tady nějaká iniciativa, která se jmenuje IGLIF. To je určitý způsob algoritmu, velmi podobný k tomu, který byl vyvinut pro pedo pedofílii a pornografii. A když potom jedna strana byla odstraněna, už nebylo možné ji znovu otevřít. Tady problémem je taky rychlost. Tady bych rád povzbuzoval společnosti, aby přešli právě eh, k tomu ehm, automatickému plnému odstraňování. Ano, musíme dělat více. Rozhodnutí komise bylo poskytnout 10 milionů eur občanským společnostem pro program, ale zase 10 milionů není dost já bych chtěl, aby internetové společnosti doplňovaly evropské peníze s vlastními zdroji. A proč ne vytvořit i nějaký soukromý fond, jak to tady zaznělo, nebo nadaci? To není na vládě, aby něco takového dělala. Musíme najít věrohodné hlasy v občanské společnosti a musíme pro ně najít také neutrální aktéry kteří by jim pomohli, abychom lépe reagovali na výzvy Daeše. Paní komisařka Jourova udělala hodně práce. Zorganizovala dvě schůzky s ministry spravedlnosti právě k tomuto tématu radikalizace ve vězení. Snažila se přesměrovat program financování z oblasti spravedlnosti k tomu, co tady řekl komisař King. Eh, vysoká částka byla nasměrována členským státům, aby mohli udělat více ve vězení, aby došlo k lepší možnosti rehabilitace, deradikalizace a k rozvíjení nových různých metod. Důležité je také, abychom se navzájem učili, jak hodnotit, jestli je někdo násilný či nikoliv. Dalších 6,5 milionů bylo vyčerpáno již z toho. A já sám se snažím dělat co největší eh, propagaci toho, aby tyto peníze byly ještě více využívány členskými státy na tento účel. Potom je taky monitorování rozsudků a odsouzených. Hm jak kontext kriminálního soudního procesu a profilu zločince. Není to jednoduché, aby členský stát prostě eh, tady mohl eh, zasáhnout efektivně, protože víme, jak vysoký stupeň radikalizace už existuje. Ale existuje-li eh, snaha někoho, eh, který nemá krev na rukou, pojďme mu pomoci. A toho by se dosáhlo právě prostřednictvím těchto deradikalizačních programů. Někdo, toto je oblast, kde asi bude muset udělat více. Co? Eh, eh, Když se sešli ministři vnitra 8. nebo 19. prosince, Eh, je, jo, jak nakládat se zadrženými, je třeba zlepšit sdílení informací a lépe mapovat situaci a sbírat data, například tak, jak to děláme v Iráku, role Eurojustu při posilování policejní spolupráce. Je třeba spolupráce se sousedy s Tureckem Jordánskem a Libanonem, ale jsou tu dvě záležitosti, kde je potřeba dělat mnohem více a to je právě ta rehabilitace a co dělat s dětmi a ženami. Rehabilitační program, já jsem opravdu ohromen tím programem, který se dělá v Aarhusu, i v Německu běželi v Británii podobné problémy, ale buďme upřímní členské státy musí rychle zavést efektivnější rehabilitační programy. Ne všechny členské státy budou konfrontovány s návratem zahraničních bojovníků. Ale jak nakládat s nimi, s lidmi, kteří strávili rok, dva, tři v kalifátu, zda byli vystaveni násilí nebo byli zapojeni do násilí? jakým způsobem s tím budeme naložíme? A vím, už eh, vidím váš signál, že musím skončit. Integrace uprchlíků, to, co jsme viděli v Německu v posledních měsících. Salafisté se pokoušejí radikalizovat uprchlíky a víme, kolik jich je v Německu. Nechci otvírat tuto skřínku, ale vidím roli Evropského parlamentu. Je tady jedna záležitost, o které se tady ještě neexistovala té role ideologie v celém procesu. Domnívám se, že to je projekt, kterému by se mohl věnovat váš výbor. A potom si myslím, že důležité je větší podpora třetích zemí. Generální tajemník OSN ve svém posledním akčním plánu týkající se prevence se ptal každého člen, požádal každý člen, vyzval každý členský stát OSN, aby měl dobře definovanou strategii, jak bojovat proti extremismu a Evropská unie a paní eh, Morgerini eh, se to účastnila, jak podpořit takové programy. My začínáme už pomáhat Tunisku a v Libanonu budu já v roce 2017. Tady bychom měli dělat daleko víc, tak to, byly, to bylo pár těch úvah, které, o které jsem se s vámi chtěl podělit. Děkuji. Děkuji, pane Dikor Kopfe. Já vím, že v tuto chvíli se už musíme dostat k závěrům, protože je mi jasné, že eh, spousta řečníků už musí odcházet. Mohu říci pouze to, že v podstatě ty vaše příspěvky jsou opravdu excelentní. Já jsem opravdu velmi rád, že tady v tuto chvíli my stejně jako rada jsme tak dobře informováni. Já bych také rád poděkoval všem poslancům, kteří zůstali opravdu až do eh, samého konce. Děkuji paní Komeš, panu Beckerovi, opravdu všem, kteří eh, tu jsou. Eh, já vám opravdu děkuji za to, že jste tady prezentovali i své, reprezentovali i své kolegy. Děkuji, pane Kirkope, za to, že jste odvedl tak skvělou práci a také za to, že koordinujete tedy ty protiteroristické iniciativy. A my samozřejmě chceme, aby se této Unie je eh, pro bezpečnost účastnilo co nejvíce partnerů a abychom i my hráli klíčovou roli. Tudíž opravdu děkuji, děkuji všem řečníkům a děkuji ještě jednou všem kolegům jménem zpravodaje a prosím, předejte tedy také mé díky autorovi zprávy. Děkuji a tímto můžeme ukončit naše zasedání. Já si myslím, že by nebylo fér, kdybychom tady nutili poslance, aby čekali ještě na pana velvyslance, který měl mít nějak pár připomínek. Takže v tuto chvíli vám všem děkuji a ukončuji toto jednání.